Good morning, everybody. Dobrý den. Buongiorno a tutti. Dobrý den všem. Laskavě se usaďte. Thank you. Vážení kolegové, rád bych začal a bylo by pěkné, kdybyste se všichni posadili, abychom mohli začít. K pořadu jednání máme eh, jednu změnu, jinak můžeme schválit. Pan Pirinský prosil o to, abychom bod 11 posunuli na konec eh, našeho pořadu jednání. Doufám, že nikdo nemá žádné námitky. Děkuji. Dnes máme celkem všechny jazyky s výjimkou finštiny, maltéštiny, malčtiny, slovenštiny, slovinštiny, chorvačtiny eh, a gelštiny a litevštiny. něco také pasivně. Eh, máme tady také hosty od paní Anne Sandr, srdečně je vítám a eh, v 11 dopoledne ještě další skupinu. Eh, dnes jsme uvažovali o tom, že bychom si krátce řekli o třech delegacích, které proběhly během minulého týdne. Jednak to byla delegace do Nizozemska k nadcházejícímu předsednictví, za druhé Mezinárodní pracovní organizaci eh, v Ženevě a třetí delegace se vydala do Portugalska, takže minulý týden jsme toho cestovně hodně zvládli, takže bychom si o tom něco řekli, doporučuji, abychom to ale neučinili dnes, abychom eh, nestratili jinak důležitý čas z diskuse s paní Tyson, kterou tímto velice srdečně vítám a děkuji, že nám jako výboru dala k dispozici hodinu a půl. Takže jestli vám to nevadí, delegace nás budou informovat 27.11. Eh, anebo 3.12. na našem dalším zasedání. Nikdo proti tomu nic nemá, takže teď ještě zápis z posledního jednání a to je 12. 13. října. Nikdo nemá nic proti tomu a tím se dostáváme k pořadu jednání bod číslo 4. Tady jsme pozvali paní Tyson. Budeme debatovat o pracovním programu Komise na rok 2016. V tom programu je e, řada velmi zajímavých věcí, zvláště aktuální otázky pro náš výbor, ale je tam i řada oznámení a e, lecos zde lze vyčíst i mezi řádky sdělení komise pana Junkra i paní Tyson. A to jsou všechno novinky, které se nás e, budou týkat příští, e, příští rok. Týká se to rovnosti mest, minimálních, minimálních norem a otázka pracovní mobility té se budeme eh, věnovat hned na počátku příštího roku a potom další věci, eh, o tom už jsme výměny názorů měli. To všechno budeme chtít vědět, abychom se na to mohli řádně připravit, abychom dobře spolupracovali s radou a komisí. O to tedy dnes poběží, takže bez dalšího, paní Tyson, máte slovo, máte na to 15 minut, abychom tedy Eh, měli dost času i na příspěvky poslanců, aby mi zase nevyčítali, že jsem jim nedal dost času. Thank you very much, uh, chairman, for the, this kind words. Děkuji, pane předsedo, za tato laskavá slova. Vážení poslanci, vážený pane předsedo, jsem velice ráda, že mohu dnes mezi vámi být. Je to rok od doby, co se ujala úřadu nová komise v říjnu roku 2014. Při slyšení jsem vám představila své cíle na nejbližších pět let. Boj s nezaměstnaností, chudobou, sociálním vyloučením a investice do lepší sociální ochrany po několika letech hluboké finanční a hospodářské krize jsme spozorovali určité signály, které poukazovaly na určitý pozitivní vývoj. Ve srovnání se srpnem roku 2014 se počet nezaměstnaných snížil o 1,5 milionu a 100 e, tisíc z nich e, v eurozóně. Samozřejmě, že se nejedná o zcela jednotný trend v celé Unii. E, máme 9,5 5% v 28 nezaměstnanost a je vidět, že to kolísa mezi 4,5 až 14,5. Nejnižší byla v Německu 4,5%, Česká republika 5%, Malta 5,1% a nejvyšší nezaměstnanost v Řecku 25,2% a e, ve Španělsku 22% e, nezaměstnaných. Avšak snížení nezaměstnanosti se týká 23 členských států počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením se rovněž progresivně snižuje se 124 milionů v roce 2012 na 121,8 milionů v loňském roce. Avšak tam se zdaleka nepodařilo dosáhnout cílu Evropy 2020. Růst se tedy do Evropy vrací, avšak výzvy zůstávají. Dlouhodobá nezaměstnanost se zvojnásobila. Nyní se týká 12 milionů lidí. 60% z nich už je bez práce déle než dva roky a více než třetina populace bulharská, rumunská, lotyšská, maďarská je ohrožena sociálním vylidněním vyloučením v roce 2013, tedy tomu tak bylo, to je poslední rok, z něj máme statistické údaje. V mezidobí eh, ve Švédsku to bylo 15 až 16 eh, stejně tak ve Finsku, v České republice a i zde pozorujeme určitou divergenci. Tato divergence, tedy rozdíly v členských státech eh, a někdy i v jejich rámci, nám působí obavy, protože ohrožuje soudržnost naší společnosti, ohrožuje rovněž hospodářský růst a e, konkurenceschopnost. V prvním roce naší práce jsme se soustředili na naše cíle, například záruka pro mládež a s vaší podporou, a tady vám děkuji, na zvyšování Mm, financování mládežnických iniciativ, projektů, které by měly eh, přímo v terénu navodit rychlou změnu. Rovněž doporučení které se týká integrace dlouhodobě nezaměstnaných, to je druhý příklad. A třetí příklad, nový e, náběh sociálnímu dialogu se sociálními partnery, kteří musí být více zapojeni do našich nových politik, jak zaměstnanostních, tak hospodářských a ta spolupráce musí být obohacena. Je však jasné, že nemůžeme složit ruce v klín a naše plány na nejbližších 12 měsíců právě z toho vycházejí. Chci se vám nyní, před vámi nyní věnovat čtyř čtyřem hlavním programům a těším se, že v jejich oblasti budeme spolupracovat. Za prvé, eh, sociální práva, charta sociálních práv a já chci posílit sociální dimenzi naší tržní ekonomiky. Jedná se o jednu z hlavních výzev eh, pro Evropskou unii a rovněž i pro členské státy. Krize zanechala eh, svůj otisk na naší společnosti. Mnoho eh, pracujících eh, pracuje v zaměstnání, která jsou ohrožena, případně těžko sání zaměstnání. Rovněž povaha pracovního trhu se neustále mění, jednak nabízí nové možnosti, jednak nabízí mnoho otazníků a proto chci v rámci Evropské charty sociálních práv zajistit, aby um, by mohly například odbory pomáhat v tom, aby každý mohl držet krok eh, s vývojem, s trendy, tržními trendy a udržet si práci a rovněž, aby vše bylo sladěno například s digitalizací, s dělením se eh, rodinnými povinnostmi a zároveň neohrozilo povahu Eh, pracovního trhu. Musíme jednak žádat eh, po všech, aby se přizpůsobili novým hospodářským podmínkám, technologickému vývoji, státí pracovního trhu, ale zároveň musíme umožnit všem, aby eh, se dočkali podpory a ochrany, kdykoliv ji potřebují. Naším cílem je snížit tu rizikovost pracovních míst, tu nejistotu a zároveň přetavit pracovní místa v práci kvalitní. Rostoucí rozdíly mezi členskými státy je pro nás obrovským důvodem k obavám podkopává jeden z existenčních smyslů Unie, totiž podporu konvergence a obohacení života všech Evropanů. Naším nadřazeným cílem proto musí být zpět k sociální konvergenci náš názor zní, že e, určitá e, měřítka v oblasti sociální a jiné pomohou všem hospodářstvím v Evropě i mimo ní. Musíme mít e, odolná pracovní místa i měřítka, která zajistí lidem přežít v dobrých i špatných dobách. Reformy na národní úrovni v souladu například s podporou dlouhodobě nezaměstnaných se zárukou pro mládež a tento přístup může být intensifikován v rámci hospodářské a měnové unie, kde členské státy, jak všichni víme, na sobě vzájemně stále více závisí v oblasti růstu. My eh, budeme vést dialog s Evropským parlamentem, s členskými státy, prohloubený dialog a rovněž se sociálními partnery. Aby reforma byla účinná, víme a vše budeme organizovat tak, aby naše snahy byly sehrané a aby se jich účastnili všichni hráči, protože si uvědomujeme, jak je to zásadní. Druhý velice důležitý bod na příští rok je přeskum stávající legislativy v oblasti bezpečnosti práce. Ehm, zatím se ehm, na komunitární právní rámec díváme, analyzujeme je, a snažíme se dospět k komplexnímu právnímu rámci, která by však, ehm, tento rámec by však měl být simplifikován, zjednodušen, Počet směrnic by měl být snížen a zároveň by úroveň ochrany měla zůstat stejná. Zároveň musíme obohatit ochranu zdraví a bezpečnosti eh, zaměstnanců na základě vědeckých eh, poznatků. Nemůžeme schovávat hlavu do písku, když eh, vidíme, že například vznikají nová rizika, například karcinogeny, eh, případně když je, ehm, pod, jsou pracovní podmínky nesprávné, nevhodné. Budeme tedy přidávat další látky na seznam ohrožujících látek, mutagenu, synergenu a karcinogenu. Za třetí, musíme se ujistit, že Evropská unie zůstává konkurenceschopná na globálním trhu a že náš technologický pokrok drží krok se světem, že se pracovní prostředí mění přiměřeně, aby mohlo hospodářství růst, aby bylo inovativní a aby dovednosti naší pracovní síly eh, odpovídaly eh, poptávce. Proto máme i agendu v oblasti dovedností. Ta se snaží zlepšit zaměstnatelnost našich eh, zaměstnanců, našich pracovních sil, přenosnost jejich eh, kvalifikací a posilovat partnerské vztahy mezi podnikateli a vzdělávacími institucemi. V odvětvích, která eh, si žádají složité a eh, stále vyspělejší dovednosti, vidíme, vznikají nová pracovní místa. Zároveň vidíme měnící se vzorce na světové úrovni, která likvidují určitá pracovní místa, určité typy zaměstnání. Většina nových zaměstnání si žádá vyšší dovednosti, specializaci ve srovnání s minulostí. Digitální zaměstnání už jsou neodbytnou součástí dnešního pracovního trhu a tam bude počet pracovních míst růst. Abychom to však dokázali, musíme zajistit u každého jednotlivce základní kvalitní um, v oblasti gramotnosti. 26 milionů evropských dospělých v současné době mají gramotnost na pouze zcela základní úrovni a e, mezi e, studenty do 15 let máme mnoho, kteří 40%, eh, kteří si dokážou poradit pouze na základní úrovni. Rovněž mm, máme mnoho těch, kteří si neradí s digitálními dovednostmi. A jde nikoli pouze o hospodářství, ale i pro jednotlivce, kteří díky tomu mohou dospět k blahobytu, eh, soutěžit na pracovním trhu a eh, lépe se účastnit pracovního života. Eh, právě tyto dovednosti jsou ideální pro to, abychom mládeži pomohli překonat ten nebo přemostit cestu od vzdělávání k zaměstnanosti a proto vzdělávání a eh, proškolování musí být číslem jedna a nikoli číslem dvě. Je třeba investovat do našich lidí a konkurenceschopnost naší eh, společnosti Hm, ta vznikne díky eh, kvalitní hm, znalostem a dovednostem eh, našich eh, pracovníků. A nyní pracující rodiče a pečovatele. To je nová iniciativa, která se snaží pracovat s návrhem týkajícím se mateřské dovolené. Díky němuž se budeme snažit vše, řešit v širším kontextu a abychom pomohli ženám lépe se účastnit pracovního trhu. Jsme přesvědčeni, že tento nový přístup bude znamenat výhody pro všechny, zejména pro ženy, eh, které se budou moci vracet do práce a eh, jejich přispění pomůže eh, nivelovat rozdíly eh, v oblasti důchodové politiky, ale i u pečovatelů, kteří potřebují lepší rovnováhu soukromého a pracovního života, což by mělo znamenat, že bude méně dětí v domácnostech ohroženo chudobou. Evropský parlament opakovaně zdůrazňuje význam politiky rovnováhy rodinného a soukromé a pracovního života i pro otce a tento návrh bude pracovat i s konceptem rodičovské dovolené a možnosti vybírat si dovolenou mezi oběmi rodiči. Jedná se rovněž o i příbuzné, nikoli pouze samotné rodiče, i to bude vzato v potaz. Než uzavřu své přispění, pane předsedo, pohovořím ještě o tom, co chceme dokázat do konce roku. Právě končíme přípravné práce o e, přenosné mobilitě pracovního, na pracovním trhu. E, vše bude hotovo 2. prosince. To se týká osob s podtižením. Bude to den před dnem pro osoby s podtižením. Pak máme politiku pro dlouhodobě nezaměstnanou ta bude přijatá na zasedání EPSCO 7. prosince a doufám, že pokročíme v nejbližších několika týdnech, abychom dokončili práci na um, Euresu a platformě eh, proti nehlášené práci. Zatím už jsme v trialogu dosáhli slibných výsledků a doufám, že se podaří ještě letos eh, dospět ke kompromisu. Pane eh, předsedo, vážení poslanci, všichni si uvědomujeme, že opravdu nelze pouze vyčkávat. Naše členské státy stále ještě eh, často bojují s následky krize, hospodářské i sociální, eh, pracovní síla stárne a digitalizace na trhu pokračuje. Nyní máme ještě další výzvu, totiž integrovat tisíce jednotlivců, kteří se ucházejí o mezinárodní ochranu. Proto stojíme před novými výzvami a žádají si tyto výzvy celoevropskou koordinovanou reakci, abychom je mohli překonat a zajistit účelná řešení, musíme jednat společně, podpořit zaměstnanost, sociální zapojení, které bude eh, tím, co Evropě dá eh, nový, eh, vdechne novou sílu. Všichni budeme hodnocení podle výsledku, ale musíme lidem nabídnout skutečnou ochranu chceme Evropu kvalitní a to se nestane, pokud si neudržíme konkurenceschopnost na světových trzích a zároveň i se sociální soudržností. Musíme podpořit růst, sociální pokrok s vědomím, že vše je propojeno. Tak toto vidím já a já právě vidím tu um, trojí sociální eh, povahu Evropy a ráda zodpovím na vaše otázky. Děkuji. Frau Kommissarin. Paní komisařko, srdečně děkujeme za první kolo naší debaty a za vaše slova. Následující postup podle přání koordinátorů bude vypadat tak, že koordinátoři budou mít podle frakcí vždy slovo na dvě minuty a potom paní Tyson eh, poprosím, aby odpověděla na jistě složité otázky koordinátoru, pouze ovšem na to bude mít jenom jednu minutu a potom budeme pokračovat dále. Takovýto postup jste si vyžádali a teď eh, tedy dávám slovo prvnímu koordinátorovi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno, paní komisařko. Vítejte mezi námi. Jak komise chce posílit koordinaci s národními a regionálními orgány, tak aby se lépe zaměřila na ty občany, kteří potřebují finanční prostředky, aby se lépe implementovala sociální legislativa. Já jsem přesvědčen, že nejde jen o to, aby se vytvořil nový pilíř nebo nové pilíře, ale jde o to, že je tu nedostatek efektivní implementace a neúčinnosti účinná absorpce finančních prostředků z EU, zejména v těch regionech, které eh, jsou znevýhodněné. Děkuji. Ich bin beeindruckt. To jste mě udělal velký dojem. Frau Tyson, bitte. Ja, danke schön. Pani Tyson. Děkuji. Děkuji, vážený pane koordinátore. Většina těch finančních prostředků, které máme, se vydávají v rámci sdíleného řízení. Spolupracujeme tady s členskými státy, které samozřejmě mají uh, právo značného vstupu. Jak zajišťujeme koordinaci? Nejprve tedy je třeba zajistit, aby schválené programy zapadaly do rámce, který jsme si nastavili v rámci legislativního období a také eh, zásad financování a také kontrolujeme eh, vydávání peněz. Dohled nad zdroji nespočívá pouze v tom, jestli peníze byly vydány tak, jak jsme je vydávali v minulosti, ale jestli byly vydány na to, na co byly určeny a jestli jsme dosáhli svých cílů, ale máme i nový přístup. V rámci víceletého finančního rámce a za vedení paní Chjeves eh, posilujeme tento přístup, takže nejenom jde o to, jestli peníze byly vydány podle pravidel, ale díváme se také na výsledky, výsledky, a to ne jenom číselné výsledky. Chceme slyšet od členských států a regionů, které peníze využívají, jestli bylo dosaženo eh, tedy eh, hmatatelných výsledků a jestli měly smysl. Jestli ta spolupráce byla dobrá. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku. Děkuji. A teď má slovo Jutta Steinruck. Děkuji, paní komisařko. Eh, jsem velice ráda, že komise velice pečlivě připravuje eh, tuto legislativu. Já mám otázku k pilíři sociálních práv. Vy jste hovořila o více flexibilitě na straně pracujících Eh, to je zapotřebí, ale k tomu je také zapotřebí více ochrany. Jaké máte konkrétní plány? Oznámila jste, že chcete zvýšit sociální konvergenci. Jak to bude vypadat konkrétně? Pan Juncker v této souvislosti hovořil o eh, stejném mzdě za stejnou práci na stejném místě. Bude to také tady realizováno v tomto rámci a parlament také velkou většinou schválil usnesení eh, pracovního eh, programu komise a žádá, aby se na evropské úrovni eh, definovala pracovní mobilita. Ujme se toho komise a jak? Vy jste hovořila o nových formách zaměstnání, ku příkladu eh, v rámci digitalizace. U nás v Německu máme stále více osob v tomto oboru a ukazuje se, že tito lidé ale závisí na státní pomoci, aby vůbec měli dostatek prostředků na živobytí. Jak se k tomu postaví komise? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím také během jedné minuty odpovědět na tuto otázku. K sociálním právům. Eh, ta se skládají ze dvou částí. Jednak máme sadu základních sociálních práv, členské státy je mohou překročit, ale musí zaručit minimum těchto práv. Bude třeba zjistit, jestli současná právní úprava se také odpovídajícím způsobem provádí a jestli je potřeba přemostit jakékoliv mezery. A v takovém případě bychom přišli s návrhy. A pak jste hovořila o definování zaměstnance nějak nově. Možná, že nevypracujeme konkrétní návrh, ale zabýváme se touto otázkou, ku příkladu v kontextu úbru. Jak definovat zaměstnance, jak definovat zaměstnavatele, jak chránit všechny eh, jak zaměřit se na každého, kdo v tomto kontextu vlastně ochranu zasluhuje a potřebuje. K tomu se ještě vrátíme. A co se týče konvergence, eh, ta pod komisi nepatří, ale členské státy, když chtějí svá pravidla přibližovat, podle nás to má negativní dopad na ekonomický růst a z toho důvodu se obracíme na členské státy a sociální partnery a chceme se dohodnout na určitých cílech a v druhé fázi bychom mohli vypracovat určitá doporučení. Tak jsme postupovali ku příkladu v souvislosti se zárukou pro mládež. A když by se podařilo vytvořit nějaké finanční prostředky, bylo by možné stimulovat rozvoj v rámci třeba evropského semestru a snažili bychom se o dosažení vyšší konvergence tím kýženým směrem. A co se týče eh, rovné mzdy eh, na stejném pracovišti, eh, to je správné, za tímto principem plně stojím. Je to pojem, který se týká především také vyslaných pracovníků. Máme i jinou právní úpravu, ale především eh, na toto musíme dohlížet, když dochází k nerovnosti ve mzdách žen a mužů. A to je zase něco, co vlastně zapadá pod směrnici vysílání pracovníků. Pane předsedo, já jsem asi už využila celou svou minutu, nevím, jestli tam bylo ještě něco, co jsem nestihla ano, myslím, že se mi podařilo eh, zapojit na všechny otázky. Ja, eh, ještě jednou tu mou poslední otázku. Ma, eh, vidíme stále nové formy zaměstnávání. Ku příkladu v souvislosti s digitalizací. U nás je stále více osob OSVČ, které ale potřebují vlastně pomoci při tom, aby vůbec přežili, aby měli dostatečné živobytí. Ujme se tohoto tématu komise? Ano, stručná odpověď na toto. To je vlastně něco, co spadá pod definici toho, kdo je zaměstnanec. My se musíme zamyslet nad podmínkami, jak se ty podmínky mění a jak můžeme měnícím se podmínkám přizpůsobit eh, naše definice, protože v některých oblastech už nejsou relevantní. Nad tím se musíme zamyslet i v souvislosti s tím, jak by měl vypadat vývoj podle nás. Zamyslíme se nad tím, kdo je zaměstnanec, kdo je osoba samostatně vydělečná, vydělečně činná, jestli jsou osoby, které závisejí na jednom jediném chlebodárci, jestli potřebují nějakou ochranu, jestli jim tu ochranu poskytneme. To je všechno nový vývoj, eh, kterému budeme věnovat pozornost. A pak zjistíme, jestli vypracujeme i nějaká doporučení v tomto kontextu. A nyní u Latanes. Sorry, my list is... Omlouvám se, říká předseda. Eh, Antea má slovo. Thank you. Thank... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko, ze srdce za vaši dnešní prezentaci. Na úvod bych ráda přivítala lepší postoj k legislativě, to lepší reglementaci, důraz, důraz na konkurenceschopnost a růst. A také vítám vaši snahu o zlepšení legislativ zaměřovat bezpečnost a zdraví. Potřebujeme zajistit ochranu pracujících, ale současně zapotřebí zjednodušovat tato pravidla, aby byla snadnější pro podniky zemna malé a střední podniky. Chtěla jsem se zeptat na něco, co jste nezmínila, a to je přeskum nebo revize směrnice o vysílání pracovníků. Hodně jsme o nich slyšeli, a já bych velice ráda věděla, zda v tuto chvíli eh, se tím chcete zabývat, či nikoli. A já doufám, že ne, protože si myslím, že v tuto chvíli jde o směrnici o prosazování, o ta je důležitá. A kdybychom se zabývali vysíláním pracovníků předtím, než se budeme zabývat eh, tím, aby byla plně transponová směrnice o eh, provádění, o prosazování, tak to nebude eh, dobré. Aby členské státy nevyjednávaly o novém textu ještě předtím, než uvidí dopady v reálu té směrnice o provádění, o prosazování. A pak mi jde o e, rovnou mzdu za e, stejnou práci ve stejném místě. A u nás e, my máme například zá, zákon, který se zabývá odměňováním pracovníků s ohledem na gender. Měli jsme 250 tisíc případů u britských e, soudů. A proto musíme být velice obezřetní e, v této snaze. A také pro mě je velice e, důležité, jak to dopadne se směrnicí o vysílání pracovníků například v oblasti služeb, kde vyšlete pracovníky zejména tedy z naší země například do Maďarska, což já jsem osobně udělala a řekneme, že mají být placeny stejně, tak buď budu platit své e, zaměstnance po Maďarsku a oni tam nepojedou, anebo e, musíme e, jim dojednat naše mzdy a to pak Orba nebude rád. Velice zajímavý dotaz, i když trochu dlouhý. Dobrá, děkuji paní McIntyre k tomu zjednodušení nejdříve. Tam pokračujeme, už jsme začali se tím zabývat, budeme pokračovat, jsme přesvědčeni, že je to opravdu nutné. Jak už jsem vysvětlila, aha, nebo bych měla odpovědět anglicky, zjednodušení informací, které musí malé střední podniky dát k dispozici, například ze statistických důvodů, to je pro ně velká zátěž, tam to bude zjednodušeno a rovněž i systém zodpovídání se za přijaté fondy, eh, lídry projektů a regiony. Tam bychom rádi, aby právě ta možnost zjednodušeného propočítávání nákladu by se měla lidem vyplatit, takže na tom eh, pracujeme. Přeskum směrnice o vysílání pracovníků. Tam máte pravdu, že transpozice eh, směrnice o prosazování je opravdu důležitá a tam ještě máme nějaké ty trable, to se musí vyřešit. Tam jsme se hodně poučili z posledního období a u vlastně proto jsme si vybrali ty dvě směrnice k tomu, abychom se jimi zabývali. Takže tam budeme pokračovat, vybízíme členské státy, aby opravdu transponovali eh, tu směrnici do poloviny roku 2016 do svého národního zákonodárství. To je nejzaší lhůta a eh, chceme, aby to udělali eh, kvalitně. Ale jsou i záležitosti, které nebudou tímto vyřešeny, i když už bude transponovaná ta směrnice o e, prosazování. Proto se chceme podívat i na samotnou směrnici o vysílání pracovníků, abychom se zamysleli nad tím, co pokud něco je třeba zlepšit pozorujeme eh, u mnoha členských států to, jak zacházejí s vyslanými pracovníky, je vnímáno jako nespravedlivé občany a někdy se to i zcela jasně projeví a i my to pozorujeme. A proto předseda komise přišel s konceptem stejného odměňování za stejnou práci na tomtéž místě. Ale máte pravdu, že to působí problémy. Někdy se lidé obracejí na soudy, aby se e, dobrali jasna, jasného výkladu. My ale nebudeme objevovat znovu Ameriku. Podíváme se na to, jak e, jakými prostředky jsme si vypomáhali v jiné legislativě, rovněž na judikaturu se podíváme, proanalýzujeme to a rovněž i právní jistoty se dobereme tak, že se podíváme na ty kauzy, kde už určitá rozhodnutí padla v té věci. Ten problém těch národních mest. Nebudeme intervenovat při stanovování mzdy v tom kterém členském státě. Jediné, o co budeme žádat, co budeme žádat, je, pokud někdo pracuje v daném členském státě, tak aby ta minimální mzda byla respektována v tom bude něco konkrétního stanoveno v naší legislativě, jinak národní minimální mzda, ta je určena ať už členským státem nebo kolektivní smlouvou a to bude ponecháno v stávající podobě. Děkuji, říká předseda a nyní Ola eh, Tajs. Já rovněž bych se chtěla vyjádřit trochu právě k tomu přeskumu směrnice o vysílání pracovníků. Stále ještě mi připadá velice nejasné, co se bude přeskoumávat a co je záměrem toho přeskumu. Pokud se podíváme na některá rozhodnutí Evropského soudního dvora, tak tam se konstatuje právě to, co jste řekla vy. Totiž stejná práce ve stejné zemi by měla být odměněna stejným způsobem tedy o co u toho přeskumu má jít, pokud už to de facto tím pádem je součástí e, směrnice o vysílání pracovníků. A je to potvrzeno Evropským soudním dvorem, takže mohla by nám tedy komise sdělit, e, co jsou ty koncepty, kterými se konkrétně zabývá v tom předzkumu. A druhá otázka, ta se týká pilíře sociálních práv tam bych ráda, aby paní komisařka vysvětlila podrobněji, jak chce komise zajistit správnou rovnováhu mezi pilířem sociálních práv a právním základem v těch různých smlouvách, které jsou základem pro stanovování těchto věcí. Děkuji, říká předseda paní Kajs. Uh, eh, dear coordinator, I can... Vážená paní kuratorko, já eh, eh, chápu, že se chcete zabývat obsahem návrhů ohledně vysílání eh, pracovníků nebo kurace sociálně zabezpečení. Eh, protože o tom už hovoříme delší dobu, hovoříme o tom už od začátku toto funkční období a opravdu na tom pracujeme usilovně a přijdeme s konkrétními návrhy. Nejdříve jsme vedli takovou debatu zaměřenou na naše směry, na orientaci, abychom měli jasnou podporu v kolegiu ohledně principu rovné mzdy a chceme zaměřit na to, jak co možná nejlépe to naformulovat. Chceme mít v kolegiu následně dohodu a jsem přesvědčena, že se nám podaří najít dobré řešení a uh, už v evropské legislativě máme ten pojem uh, rovné mzdy e, v mnoha uh, místech. A chceme to vyžadovat dál v naší legislativě, takže toto je uh, velmi důležité, jak potvrzuji. Také se chceme zaměřit na uh, mobilitu pracovních sil, na, na vysílání pracovníků, na otázku dočasnosti na eh, tedy eh, dobu určitou toho vyslání. Protože k ní se vztahuje celá řada otázek. Ehm, musíme zajistit, aby to správně bylo propojené se sociálním zabezpečením a je velice eh, důležité, abychom to chápali v, v tom rámci, který nám bude umožňovat právní i jistotu po všech stránkách. Co se týče eh, pilíře sociálních práv a jak budeme eh, brát v tomto úvahu, eh, v úvahu právní základ smluv. Samozřejmě, že nechceme jít za naše kompetence. My respektujeme pravidla tak, jak jsou, respektujeme princip subsidiarity a budeme provádět jen takové návrhy, které jsou v rámci našich kompetencí. V některých eh, oblastech tedy můžeme předložit legislativní návrh, kde máme tedy naši kompetenci na základě smlouvy, ale u jiných oblastí budeme muset využít to otevřenou metodu koordinace a eh, politickou koordinaci. A proto chceme využívat kritéria, abychom mohli dosáhnout dohody s členskými státy, budeme hledat jiné možnosti případně, abychom společně mohli naformulovat eh, určité cíle a rozvíjet cesty, jimiž těchto cílů dosáhneme. Abychom tedy měli takzvané peer review, eh, neboli eh, vzájemné, vzájemný dohled a samozřejmě, že budeme respektovat smlouvu a právní základ, který máme k dispozici. Danke sehr. Jetzt kommt... Děkuji. A nyní kolegyně Kustelinka Koněva za GUE. Nejste připravená ke svému příspěvku? Tak to pořadí změníme a vezmeme výjimečně tedy nejprve zelené kolegyně Ždanoka. Yes, uh, thank you. Děkuji vám paní komisařko. Vy jste oznámila balíček o mobilitě pracovníků, aby se snížila nezaměstnanost a tzv. zneužívání. Ale my slyšíme od občanů, že když přejdou do jiného členského státu a přestěhují se tam, a já reprezentuji stát, eh, kde se to stává, tak eh, mají méně sociálních práv. Eh, je proti nim vedena diskriminace a mají sociální obtíže. A bylo by špatné obvinovat mm, samotné občany, když využívají základní právo mobility pracovníků. Co tedy eh, budete dělat, abyste ochraňovala eh, občany, kteří využívají a chtějí využívat své právo pracovat jinde v EU? Jak chcete řešit nevýhody, které musí čelit ohledně sociálního zabezpečení, sociální ochrany, jako je například eh, omezený přístup k podpoře v nezaměstnanosti? Děkuji, paní Tyson. Děkuji za tuto otázku. V prvé řadě cílem balíčku mobility a navržených iniciativ v tomto kontextu je i nadále zjednodušovat a podporovat mobilitu. Mobilita je důležitá. Mobilita je pilířem našeho jednotného trhu. Poskytuje nám růst, lidé mají příležitosti, a snadněji se jim daří nacházet pracovní místa a daří se eh, se souhlasovat potřebu na jedné straně dovedností, na druhou eh, stranu eh, práce či potřeb. Takže mobilitu potřebujeme. Ale za druhé, a to je druhý pilíř komise, když hovoříme o mobilitě pracovníků, je třeba zajistit, aby lidé, kteří chtějí využít svého práva mobility, měli také dostatečnou právní ochranu. A tu my chceme chránit. Co se týče eh, podpory v nezaměstnanosti, pakliže tam by se v této oblasti mělo něco měnit, muselo by se to realizovat tak, aby lidé mohli v každém případě využívat těchto systémů. Takže když odejdou do zahraničí, je třeba zajistit, aby jejich práva byla přenositelná. Když jeden občan jde za prací do zahraničí, nesmí se dostat do situace, kdyby ztratil svá práva v obou zemích. Takže musíme přenést práva ze země původu do země, kde se ta osoba aktuálně zdržuje. A to je zapotřebí koordinovat. Musíme zajistit, aby neexistovaly žádné černé díry, tak aby občané vždy měli zajištěnu přenositelnost práva. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku. Děkuji a nyní paní Kostarinka Kuněva. paraboli. Vážená paní komisařko, ve svém úvodu jste hovořila o věcech, které já nenacházím v programu Komise na rok 2016. Když obecně tedy zhodnotím program, chtěla bych se dozvědět, jak je možné, že komise vyjmenuje celou řadu konkrétních činností, a um, ponechá stranou ekonomické problémy. Já vím, že mm, komise reprezentuje zájmy trhu, ale měla by také reprezentovat zájmy občanů. Práva občanů v posledních letech byla tlumena, protože ekonomika se nerozvíjí eh, ve prospěch občanů, ale spíše využívá jako nástroj k tomu, aby eh, dosáhla bohatství. Rozvoj politik, o kterých jste hovořila, nemůže pomáhat zaměstnanosti. Nenacházíme nikde slova o ochraně eh, práce, pracovních míst, což je důležité pro správný rozvoj občané jak vy uvádíte, mohou využívat mobilitu a směrnici, která bude revidována, ale my jsme tento e, pozitivní dopad ještě neviděli. E, jedná se tedy opět o to vysílání pracovníků. Takže bych se vás v této souvislosti chtěla zeptat, jak si myslíte, že rozvoj ostatních sektorů může vytvářet pracovní místa a o jaké práci, o jakém typu práce hovoříme v Řecku. Eh, hrozí, že lidé přijdou o střechu nad hlavou nebo že nebudou mít penze. Eh, byly poskytnuty projekty, zvláštní finanční prostředky pro rozvoj a tak dále. To souhlasím, ale v jakém rámci se to odehrává? Jsem si jistá, že znáte zprávu komise, Evropské komise z počátku roku ohledně pracovních vztazích eh, v Evropě. A z této zprávy je patrné, že došlo ke zhoršení eh, v pracovních eh, vztazích eh, oproti období před krizí. Došlo také ke zrychlení tohoto zhoršování. Tedy, jak máme poznat, které změny jsou strukturální, trvalé a které jsou hm, oproti tomu dočasné a co se bude dít dál v sociálním dialogu v období po krizi a také není jasné, jaký reálný dopad má krize a e, úsporná opatření vedená v mnoha členských státech. Toto všechno vytvořilo tlak na sociální dialog mnoha různými způsoby. Je neuvěřitelné, že komise Já nedokážu mluvit rychleji, e, já uh, mám handicap. Takže ohledně těch eh, sociálních programů my jsme ještě neviděli nic konkrétního. Jak chcete podporovat tyto změny? S myšlenkou, že se má posílit ekonomika. Ekonom... V ekonomice potřebujeme takovou filozofii vedenou eh, Evropskou komisí, Eh, aby nedocházelo ke snižování mest eh, v kolektivním vyjednávání, i zejména v těch zemích, kde se vedou ty úsporné programy. Eh, není tu další prostor pro koncensus a konzultaci pracovníků. Také se hovoří o vyváženosti osobního a pracovního života, ale místo konkrétních návrhů eh, jsme viděli jen obecné eh, řeči ohledně účasti. Zrovna, že se to děje u mé politické skupiny, není v pořádku a já už musím, říká předseda intervenovat. Eh, už opravdu na závěr. Máte za to, že opatření, která jsou navržena, jsou dostačující, aby hájili pracovníky? Děkuji. So, also ich wollte bloß... Já tedy bych ještě rád připomněl, že opravdu si nemůžeme své volně zdvojnásobit eh, přidělenou řečnickou dobu. Eh, dvě minuty na osobu a platí to i u mé vlastní politické skupiny. Omlouvám se, říká pan předsedný, paní komisař. Já se pokusím o krátkou odpověď, říká paní komisařka, pane předsedo. Nejdříve paní Konova. Já jsem přesvědčena, že zřejmě máme rozdílný názor na sociální povahu toho programu. Pokud si přečtete program na rok 2016 a porovnáte si ho s dřívějšími lety, tak zjistíte, že v mnohých záležitostech, v mnohých bodech je tam ta obohacená dimenze. Já jsem velice ráda, že se mi to podařilo protlačit kolegiem v této podobě a že nyní stojí všichni komisaři za touto verzi. A za druhé jsem přesvědčena, že potřebujeme právě i ten růst, pokud chceme pracovní pracovní místa a to kvalitní. A jak se to podaří? Nikoli pouze samotnou politikou zaměstnanosti a sociální politikou potřebujeme i makroekonomický rozměr a tam musíme mít podporu i e, podnikatelů, e, velkých e, subjektů a všech hráčů na trhu. A co proto děláme? Máme Evropský fond pro investice, ten jsme povolali k životu a máme 115 milionů miliard eur, které můžeme dát dispozici reálné ekonomice, kde bude tou pákou i určitý finanční podíl soukromého sektoru. A navíc v tom investičním balíčku se říká, že to prostředí pro podnikatele, aby mohli utvářet a nabízet nová pracovní místa, že i to v té sociální politice své vezmeme v potaz. A další věc, součástí politiky zaměstnanosti a sociální politiky je kvalitní fungování pracovního trhu, což znamená využít všech šancí, které dává k dispozici pracovní míst, včetně například mobility, včetně e, všeho, kde dochází k rychlým změnám, ale zároveň tam, kde je třeba ochrany, tak i ta musí být e, k dispozici. A pak sociální dialog. Všechny iniciativy od počátku působení nové komise e, je dát šanci posadit se ke společnému stolu, odborům, představitelům zaměstnanců i ředitelům firem a že to musí probíhat strukturovaně, musí to být lépe uspořádáno a sociální dialog bude součástí systému tak, jak si to zaslouží. My na tom pracujeme, my jsme to slíbili a snažíme se i u e, určování růstu zapojovat sociální partnery i v rámci členských států. Chceme všem dát možnost, aby bylo lépe uznáno, doceněno postavení sociálních partnerů a zprávy, eh, které eh, členská země podává a pak i ta doporučení pro členské státy se vždy tím tématem zabývají. Pokud se se vším důkladně seznámíte, tak určitě dojdete k závěru, že naše sociální politika a politika zaměstnanosti eh, zohledňuje zohledňuje tyto nové aspekty. Děkuji, říká předseda Zolda Lanči Jadra. Dobrý den, paní komisařko Tysen, děkuji, že jste nám osvětlila program. Rok a půl od začátku funkčního období komise. A já bych řekla, že můžeme udělat všechno, kromě toho, abychom spali na vavřínech. Vy jste nám poskytla údaje o zaměstnanosti, to jsou makroskopické údaje a podíváme-li se na detaily, na ty mikroskopické údaje, tak jsou znepokojivé. A hovořit o 12 milionech dlouhodobě nezaměstnaných, tak já si myslím, že přitom opravdu si nemůžeme myslet, že teď si můžeme oddechnout nebo začít odpočívat. Situace v EU a zejména v některých členských státech je skutečně znepokojivá, zneklidňující a nutí nás k tomu, abychom na tom e, usilovně dál pracovali. Vy jste hovořila o budoucím programu podpory nezaměstnaným, kteří jsou nezaměstnaní tedy dlouhodobě. Když se eh, hovořilo o záruce mladých, eh, tedy dlouhodobě nezaměstnané mládeže, tak jsem se chtěla zeptat, eh, Poté, když se ukázalo, že záruka mladým naprosto propadla v mnoha členských státech, jak v některých regionech nebo státech, kde je tedy znepokojivá situace, eh, chcete řešit tuto situaci. Ještě jednou opakuju, že se eh, toto eh, týká dlouhodobě nezaměstnaných, aby se netvářili jako na Titaniku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Agio, za tuto otázku. Já sdílím vaše znepokojení. Dlouhodobé, dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost mládeže jsou obrovské problémy. Jistě nikdy neříkám nic jiného. To jsou dva pilíře, na kterých budeme intenzivně pracovat. Řekla jste, že e, záruka pro mládež e, nefunguje. E, v mých službách alespoň tedy si všímáme toho, že záruka pro zaměstnanost mládeže a opatření, která učinily členské státy a strukturální opatření, která již byla zavedena, skutečně začínají fungovat. Vidíme, že nezaměstnanost mládeže díky Bohu klesá, stále ještě je sice vysoká, a co se chystáme udělat. Ke konci roku požádáme členské státy, aby nám předali statistické údaje. Členské státy o tom vědí, tyto informace schromažďují. My toto sledujeme velice pozorně v rámci záruky pro mládež. Máme 3,2 miliardy euro, které se na to vynakládají. Členské státy nám musí poskytnout informace nejenom k tomu, kdy se a jak se tyto peníze vydaly, ale s jakými výsledky, neboli jaký dopad měly tyto peníze na nezaměstnanost mládeže v každém členském státě. Tyto informace všechny schromáždíme a vyhodnotíme, jestli doporučení a změny, které žádáme po členských státech, jsou dostačující a jestli jdou správným směrem, jestli odpovídáme na tuto otázku správně, anebo jestli je potřeba něco změnit. Nejprve je potřeba vyhodnotit tyto údaje, analyzovat je a potom si rozmyslíme, co udělat v budoucnu. Jestli máme dostatečný arzenál argumentů pro rozpočtové orgány žádat po nich tedy e, přímo účelově vázané prostředky na zaměstnanost mládeže. Co se týče dlouhodobé nezaměstnanosti, vidíme, že prakticky ve všech členských státech polovina nezaměstnaných jsou dlouhodobě nezaměstnaní. To jsou tedy lidé, kteří jsou nezaměstnáni dlouhou dobu, aktivně hledají eh, práci na pracovním trhu déle než rok v Německu. To také tak je. 50 nezaměstnaných v Německu jsou dlouhodobě nezaměstnaní ale eh, je jich méně v absolutních číslech ale jakákoliv dlouhodobě nezaměstnaná osoba se potýká se stejnými problémy, proto je potřeba s tím něco dělat. My jsme tedy doporučili řešit problém dlouhodobé nezaměstnanosti. To je doporučení pro členské státy, aby eh, ve třech krocích toto, tento problém řešili. Za prvé, všichni dlouhodobě nezaměstnaní se musí registrovat. To by možná bylo zcela samozřejmé pro mnohé, ale eh, dělá se to v členských státech jenom do asi 30 Potom je třeba zajistit, aby všichni dlouhodobě nezaměstnaní byli nějakým způsobem specificky vyhodnoceni, abychom viděli, jaký má ta osoba problém. Nejde třeba jenom o to si osvojit nějaký cizí jazyk, ale může být nějaký osobní problém. Takže eh, osobní vyhodnocení jednotlivé situace. A potom je potřeba Eh, takovému člověku nabídnout integrovanou dohodou, dohodu, eh, kterou eh, podepíší obě dvě strany. Myslíme, že takový přístup by mohl zafungovat. Není to něco, co jsme si vytáhli z rukávu, je to něco, co jsme vlastně Eh, vyfiltrovali z optimálních postupů ze všech členských států. Pokusíme se to rozšířit po všech členských státech a doufám, že kolem prosince se to podaří schválit, že to členské státy začnou provádět a že budou moci využívat své sociální fondy, aby eh, mohli zapojit nebo znovu zapojit eh, tedy nezaměstnané do práce. Děkuji a nyní ještě Dominik Maten za koordinátory. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko, že jste mezi nás přišla. Jsem trochu zklamaný, eh, když musím říci, že eh, jsme přítomni eh, běžného takového cvičení v tom, co nás má uspokojit, paní komisařko. Eh, vy si přejete, aby nešlo podle práva, aby došlo k vyrovnání mezi členskými státy, ale také konstatujete, že toto vyrovnání půjde spíš směrem dolů. A eh, že počet chudých bude eh, narůstat. Paní Merklová oznámila, že do roku 2017 se přijmout 2 až 3 miliony uprchlíků. Takže se vynořuje snadná otázka, jaké peníze eh, chcete využít na to, abyste našla práci těmto uprchlíkům, s jakými penězi eh, chcete eh, sociálně podporovat tyto miliony mužů, žen a dětí, aby to současně nebylo na úkor našich současných spoluobčanů. Ja. Uh, oui, merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát. To, co bylo řečeno na počátku, eh, je to, že krize eh, týkající se uprchlíků, ten přítok eh, uprchlíků, tedy mm, se stane kritický. Hned v tu dobu jsem zažádala Evropský sociální fond, aby chom zjistili, jak se možná nejlépe tento fond využívat k tomu, abychom mohli sociálně ekonomicky začlenit eh, ty uprchlíky, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu a které my jako Evropané, eh, tak jako členské státy, kterým chceme tedy eh, umožnit toto právo které jim náleží na základě mezinárodního práva a, a také morálních povinností našich. Takže jsem se obrátila na agenturu, na ředitele eh, agentury, eh, tak aby členské státy eh, následně se podívaly na to, jakým způsobem by šlo modifikovat určité programy, aby nám přednesli určité návrhy změr a jak toho můžeme dosáhnout, abychom takto pomohli lidem, kteří to potřebují nejvíce a členské státy tedy eh, jsou schopny toto učinit. A pak mohu potvrdit a také vás mohu ujistit, eh, pane poslanče, že vůbec nechceme něco eh, srovnávat směrem dolů, ale chceme dosáhnout konvergence. A to je potvrzeno i Mezinárodním měnovým fondem a OECD, že ekonomická a sociální ekonomika Eh, pokud má veliké rozdíly v členských státech nebo v nějaké oblasti, tak to nenapomáhá růstu a eh, je tedy zapotřebí zajistit eh, rovné šance, abychom dosáhli lepšího růstu a abychom měli tedy více naděje a šanci pro všechny. To je tedy náš cíl a když si přečtete náš program, tak to tam také najdete, že chceme směřovat eh, směrem nahoru v té konvergenci, nikoli směrem dolů. Samozřejmě došlo k finanční a ekonomické krizi. A a to nás postavilo tedy do jiné výchozí pozice. A také jsme ekonomikou, která se v současné době reformuje. V oblasti globalizace a buď můžeme být spokojeni nebo nespokojeni, ale prostě je to takový vývoj lidstva, k němuž dochází, kterému se nemůžeme postavit, protože to k ničemu nevede. Ano, musíme eh, by si být vědomi těchto změn, zorganizovat se, eh, doprovázet tyto změny, eh, zvládat je tak, aby abychom mohli pomoci těm, kdo to, to potřebují, aby to bylo vhodné pro všechny. No. Děkuji. Takže teď budeme mít otevřenou debatu. Máme tady 16 uh, eh, řečníků. Teď tedy uzavírám seznam řečníků. Nikdo uh, vidím, že neprotestuje a za druhé navrhuji aby každý měl řečnickou dobu jednu minutu, abychom vůbec mohli ještě počítat s nějakou odpovědí od paní Tyson. Jinak bychom nemohli dodržet svůj pořad jednání. Nikdo neprotestuje, takže teď paní Marita Ovská. Děkuji, jsem ráda, že paní komisařka se řídí tím příslibem daným panem Junkrem, eh, což bylo rovný, rovná mzda za rovnou eh, práci, žádný sociální dumping nemůžeme soutěžit s jinými částmi světa tím, že budeme levnější, můžeme být eh, chytřejší, ehm, efektivnější, ale nemůžeme eh, se jim snažit vyrovnat sociálním dumpingem. Nicméně ve mně zbuzuje obavy to, že eh, jsem přesvědčena, že rovná mzda za stejnou práci musí být vedena prostřednictvím všech našich nástrojů, které v EU máme. Eh, například máme problémy se sociálním dumpingu v oblasti služeb v EU a snažíme se udělat všechno, a vzbuzuje ve mně obavy, co se může stát, pokud Evropská unie si nejdřív nespraví své vlastní problémy, než otevře trh třetím zemím. Co si o tom myslíte vy, paní komisařko? A až budeme mít výsledek, Eh, toho, jak bojovat se sociálním dumpingem eh, eh, v Evropě, tak budete mít naši podporu. Ole Christensen. Tak for det, formand, og tak til kommissæren for tilstedeværelsen her i... Øh, Děkuji. Děkuji, paní komisařko, že jste s námi, Ole Christensen. Jsem velice rád, že jsem si mohl vyslechnout váš komentář týkající se ochrany zdraví, boj s vystavením s expozicí na karcinogenní látky. To nás velice těší. Doufejme, že opravdu komise udrží tuto ctižádostivou politiku a toto tempo až do roku 2020. Chceme zjednodušení, chceme upravit například využívání paliv, ale zároveň se to vše musí pozitivně odrážet na zaměstnancích. A Eh, chtěl bych vědět, jak to bude konkrétně. Další tady Ranke. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, eh, paní Tyson, jsem ráda, že jsem si vás mohla vyslechnout na půdě tohoto výboru a moje otázka zní, zmínila jste určité návrhy, jichž se komise už ujala. Podíváme-li se na ně, tak jsou to spíše nástroje měkké, například eh, iniciativa týkající se dlouhodobě nezaměstnaných, případně eh, mateřské dovolené. To eh, po stažení návrhu změnice týkající mateřské dovolené máme novou, ale přece po té krizi hospodářské, sociální, finanční, nebylo by vhodnější mít něco silnějšího, něco konkrétnějšího, co by opravdu se s těmi problémy lépe popralo a odpovídalo na ty výzvy a pokud ano, jak to vypadá s tím legislativním návrhem, který chcete předložit. A druhá otázka. Víte, že dnes je Evropský den stážistů. Tam jsme pokročili týkající v oblasti rámce kvalit kvalitativního rámce pro například stážisty, místa eh, pro rekvalifikaci pro mladé lidi, jak chcete zvýšit kvalitu stáží v rámci celé Evropské unie. Marie Arena. Děkuji vám, paní komisařko, že jste přišla a také za to, že jste vysvětlila svůj program. Vy jste hodně hovořila o sociální konvergenci a je tedy patrné, že je silná sociální divergence do posud v Evropě. Chtěla jsem vás požádat, abyste mezi komisaři usilovala o to, aby v rámci evropského semestru mohlo být z výpočtu deficitu vyloučeno to, co vede k vyrovnání té divergence eh, u těch států, které ještě nedosáhly minimálních eh, hodnot při eh, té konvergenci. Následně chci hovořit o vzdělávání. Eh, hovoří se o, o COP21, vy jste nemluvila o zelených pracovních místech, které eh, ale právě eh, Evropská unie je lídrem v této zelené oblasti, co v tom chce také dělat Evropská komise. Co se týče profesního života, vy víte, že my jsme žádali, aby se změnila směrnice o mateřské dovolené ale e, teď je tu refit. Jaký konkrétně tedy bude ten program, protože současná situace je nedostatečná. A co se týče balíčku mobility, hovoří se o mobilitě a pleteme si, ji s vysíláním pracovníků, protože vysílání pracovníků je jen jednou ze součástí mobility. V současné době způsob, kterým je využíváno vysílání pracovníků, eh, znamená obcházení systému ochrany pracovníků. Jak tedy můžeme co možná nejlépe využívat eh, ty, eh, tyto mechanismy, aniž by byly nějak poškozeny zájmy pracovníků? Elizabeth Mešati. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní eh, komisařko. Já bych chtěla hovořit o třech tématech, paní komisařko. Za prvé, kvalifikace pracovníků. O ní jste eh, hovořila, ale chci se vás zeptat, eh, zdal se udělat revoluci, abychom začali pracovat na kompetencích, na dovednostech a ne se zabývali kvalifikací a diplomy. Tedy kompetencí, dovednosti což znamená skutečnou evoluci, e, velký, velkou změnu ve vzdělávání a také v hodnocení pracovníků. A také to znamená jasný vývoj e, v sociálním dialogu. Za druhé, chtěla bych e, se zmínit o záruce mládeže, o tom hovořili kolegové. Vy jste zastávala toto téma a my společně jsme chtěli dosáhnout toho, aby tato iniciativa pro zaměstnanost mládeže mohla přejít eh, z jednoho na 30 eh, financování. Evropa musí být reaktivní, musí jednat rychle. Je zapotřebí zrychlit eh, využívání prostředků a toho, co máme Eh, aby v členských státech jednali co možná nejrychleji. Stejně taky my, abychom jednali co možná nejrychleji. A třetí téma, už to bude rychle, mateřská dovolená. Ve čtyřech bodech. Vzdělávání mladých žen, mzdy mladých žen, kariéra žen a chudoba žen. A tam všude vidíme eh, vliv eh, mateřské dovolené. Děkuji. A teď ještě znovu upozorňuji, že skutečně, skutečně ne déle než minutu, Dan toto jistě zvládne. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Ráda bych, abychom se mohli v tomto výboru setkávat častěji, protože debaty s vámi jsou zajímavé. Hovoříte o sociálních partnerech a dialogu. Myslím, že udržitelný dialog mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů je opravdu důležitý, zvláště v kontextu vysílání pracovníků, ale i v rámci různých pružných forem zaměstnávání je těžké eh, zajistit eh, sociální ochranu a eh, pěstovat kvalitní kariéru, protože vývoj se ubírá rychleji, než jej stihneme zaznamenávat. Myslím, že toto je páteř úspěchů. Jak zajistit větší aktivitu zaměstnavatelů? Ten dialog není rovný. Jak zajistit účast zaměstnavatelů na tomto dialogu? To je moje otázka. A ještě jedna. Co se týče plánu komise, chystáte se klást větší důraz na vydávání peněz z Evropského sociálního fondu, co se týče přiblížení podniků ke vzdělávání, tak aby Evropský sociální fond byl využíván účinněji, tak aby dovednosti pracujících odpovídaly eh, potřebám těch, kteří vytvářejí nové pracovní příležitosti. Děkuji, Svenčuc. Paní komisařko, já jsem eh, minulý týden v tom zeleném týdnu Eh, byl eh, u nás zase v Sasku Anhaltsku, to je region s vysokou nezaměstnaností, ne celé Německo má nízkou nezaměstnanost, jsou některé výjimky. Konkrétní otázka. Moné malé a střední podniky mě oslovili. oni integrují uprchlíky na eh, pracovního trhu, většina z nich jsou velice špatně kvalifikováni, mnoho z nich negramotných, konkrétní otázku, jakým způsobem chce Evropa, specificky komise, zajistit nějaké prostředky navíc, abychom podpořili integraci těchto, eh, těchto uprchlíků eh, do pracovního trhu. Děkuji. Vý, výborně, eh, výborně časově zvládnuto i obsahově zajímavé. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, co se týče vašeho oznámení, že chcete, chcete eh, doplnit, eh, doplnit eh, další, další látky na směrnici o karcinogenech a dalších škodlivých látkách. To je velice dobré. A co se týče vysílání pracovníků, vaše odpověď, paní McIntyre, to je přesně to, na co už dlouho čekáme. Nestačí prosazovat my a vynucovat, my potřebujeme pohnout tu směrnici samotnou. Je velice dobré, že jste to řekla jasně zcela eh, nepochybně a těšíme se na eh, rychlé obdržení návrhu. Váš kolega komisař Dumbrovský nám řekl, že neexistují nejistá pracovní místa, že problém eh, s nejistou s nejistými pracovními místy v evropské ekonomice neexistuje. Tak to přece není. A konečně. Uh, máme klást e, složité otázky. Hovoříte o vysoké nezaměstnanosti ve Španělsku a Řecku. Mohla byste nám říci proč? Děkuji. Děkuji. Agnes Jangeris. Děkuji, e, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Je velice důležité že jste zde, protože když se podíváme na přetrvávající sociální eh, krizi v Evropě, potřebujeme silného komisaře, eh, který ta témata bude respektovat a udrží je na pořadu jednání. Eh, ten program mě těší, jsem ráda, když jsem vás slyšela mluvit o směrnici o vysílání o vysílání pracovníků. Přeskum a revize jsou dvě rozdílné věci revize je legislativní přístup. Já mám otázku. Jestli můžete zajistit, aby když by docházelo k diskriminaci na trhu práce a my bychom se jí chtěli zbavit, to znamená stejné odměňování za stejnou práci, nesmíme to zaměnit za diskriminaci v oblasti sociálního pojištění, sociálního zabezpečení. E, to nesmíme připustit. A za druhé, zaměřme se na sociální pilíř. Je eh, velice dobré, že tomu připisujete takový význam, ale máme-li se podívat na současnou otevřenou metodu koordinace, protože vidíme, že výsledkem byla spíš divergence než konvergence, jakým způsobem bychom měli vlít nějakou důvěru v ten nový sociální pilíř, přejeme-li si konvergenci tím správným směrem. Kde je tady ten háček? Děkuji vám, pane eh, předsedo, a vám také, paní komisařko, že jste mezi nás dnes přišla. Už jste odpověděla na řadu dotazů, ale já bych se chtěla zmínit o tom, co, o čem jste hovořila, že zapotřebí vytvořit novou strategii pro nové dovednosti, nové kompetence. To mi připadá skutečně prvořadé. A to především kvůli eh, digitálním eh, prvkům, Eh, které je zapotřebí rozvíjet v Evropské unii. A to znamená, že potřebujeme novým způsobem vzdělávat, potřebujeme také nové diplomy a eh, dnes v Evropské unii jsou lidé v členských státech, kteří přiznávají skše eh, Eh, se vzděláváním, které je umožněno eh, v jiných státech. Jedná se tedy o potíže s mobilitou v členských státech. Jak můžeme zrychlit tento proces v rámci EU a také v jednotlivých členských státech, eh, abychom mohli navzájem lépe uznávat tituly? Maria Jo Rodriguez. dear Commissioner, welcome. You are coming. Pane komisaři, paní komisařko, vítejte. Váš program na mě udělal dobrý dojem, no a samozřejmě, že i nám záleží na tom, aby komise spolupracovala prohloubeným způsobem s parlamentem. Moje otázka se týká té konvergence a konkrétně vašich záměrů využít nadcházejícího evropského semestru, aby byla konvergence prosazována. Já zde vidím tři klíčové záležitosti. První, ta se týká cílu. Měli bychom se totiž zabývat zároveň i sociální nerovností. Druhá věc, to jsou ta doporučení jednotlivým členským státům. Tam bychom se měli opravdu zabývat nikoli pouze nezaměstnanosti, ale i nerovností mezi lidmi. Sociální nerovnosti. A třetí věc, to je finanční podpora. Sociální financování je velkou vzpruhou, a oporou, ale musíme jít ještě dál. Musíme využít nástroje flexibility v paktu stability a růstu. A já jsem přesvědčena, že ještě navíc budeme v eurozóně muset mít k dispozici řádnou fiskální kapacitu. Julia Krinkovič, te? Děkuji. Paní komisařko, výbor pro zaměstnanost nedávno přijal zprávu týkající se potírání chudoby mezi dětmi. A tam jsme komisi vyzvali, aby vytvořila takovou záruku pro děti, které bude moci být využito, abychom zajistili, že jakékoliv dítě ohrožené chudobou bude mít přístup eh, k bezplatné zdravotní péči, Eh, jídlům, vzdělávání a že tím se zbavíme nebo předcházíme problémům později, abychom se nedostali do toho začarovaného kruhu většiné chudoby. Souhlasíte, paní komisařko, souhlasí komise s takovouto zárukou pro dítě? Souhlasíte s tím, že jsme povinni v rámci strategie 2020 se toho tématu ujmout? právě se záměrem potírání chudoby dětí, že by to nyní dávalo smysl se tím zabývat. Kromě toho parlament rovněž vyzývá komisi zabývat se těmi ohroženými nebo nejistými pracovními místy. A s čím chcete konkrétně přijít v tom smyslu, aby konečně už se taková pracovní místa nenabízela zaměstnancům. A další věc. Ve svém plánu komise zmiňuje návrh směrnice týkající se um, toho, že kdykoliv někomu onemocní rodinný příslušník, tak si bude moci vzít zvláštní takovou pečovatelskou dovolenou. Jen vás. Děkuji, paní komisařko. Um, Konkurence, která je eh, nelegální, je eh, samozřejmě eh, škodlivá. Vy jste hovořila o vysání pracovníků, o rozhodnutí soudního dvora, které příliš často jsou v neprospěch pracovníků. Právní základ směrnice o vysílání nesouvisí s článkem který udává Evropské unii kompetenci v těchto sociálních vyjednáváních, ale spíše se vztahuje ke svobodnému trhu toto rozhodnutí. Neměli bychom tedy změnit eh, právní základ této směrnice, abychom dosáhli toho, že zejména eh, eh, v aplikaci povedeme k tomu, jak, eh, nebo ty povedeme eh, určitým směrem to, jak budou následně rozhodovat soudy. Eh, pane předsedo, mnozí se vyjádřili k práci komise. Já to vidím jinak. Už mnohé se, mnohé, mnohého se dosá, dosáhlo. Vidíme jasně, že komise se nedívá od těch problémů pryč Eh, vidíme i ten problém u uprchlíků. Eh, pan záruka pana Junkra, to bylo dobré, nic proti tomu. Je, mnohého jsme dosáhli. Zpráva Marchantier, musíme, musíme se věnovat především dlouhodobé nezaměstnanosti. Ano, specifické hodnocení, osobní, osobní poradenství, ale to všechno je potřeba dělat dohromadě. Eh, musíme se dívat i na lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a nejsou vůbec registrovaní. Měli bychom mít nějaký konkrétní pojem, protože v mnoha oblastech, protože v mnoha oblastech se o tom vůbec už nediskutuje. Xavi López. Xavi López. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za to, že jste dnes mezi námi a že máme možnost se věnovat těmto právě tématům. Nejdříve sociální nerovnost a sociální pilíř, který chceme posílit. Ano, nerovnost má přímo korozivní sílu, například při poptávce ve spotřebitelské politice. Tady opravdu tvoříme určité klastry chudoby a to ohrožuje vše v Evropě. Pak máme využívání dětí k práci, máme mít, že děti jsou zneužívány k práci v jiných zemích, ale mnohé programy vlastně nejsou schopny se věnovat těm mechanismům, které opravdu pomohou. Jak jsme schopni eh, propojit naše cíle, o nichž vy hovoříte, se sociálně politickou koordinací, s hospodářskou koordinací. A druhá věc, eh, budování sociální rovnosti, co se v té věci už dělo. Zatím eh, ta, eh, to vyhodnocení vnitřní vyhodnocení jednotlivých členských států, jejich pracovního trhu. Zatímco vedlo spíše k opačnému výsledku, to spíše vedlo Eh, šlo proti proudu. Jako další eh, pan Gerike. Děkuji, paní eh, komisařko. Rovné odměňování a když se hovoří o rozicích, tak se hovoří o rodičovské dovolené spíše než o mateřské dovolené. Jak je možné všem vysvětlit, že rodič rodiče nemají nikdy pauzu, nemají dovolenou, pracují 24 hodin denně. Eh, chudoba dětí je chudobou rodičů. Eh, musíme chránit i kojící matky, eh, chudé otce. Já si vzpomínám na první dny v sociálním výboru zde v parlamentu a jak tehdy konzervativci brojili proti směnci o mateřské dovolové. A levice ta zase chtěla nadspat do té směrnice vše, aniž by se koukala na to, co je možné, jak je možné chránit konkrétní matku. Spíš šlo o ideologii, no a pak to dopadlo tak, že to rada vše zamítla. A já jako někdo, kdo je tady za stranu rodin, od začátku tvrdím, musíme mít v Evropě funkční ochranu matek, potřebujeme nový, eh, novou podobu. Um, směrnice pro ochranu matek. Já e, s vámi souhlasím, že bychom měli mít stejné odměňování za stejnou práci na stejném místě, ale to musí fungovat a ta úprava se musí dočkat e, svého uskutečnění a to se musí týkat celé Evropy a měla by být minimální mzda e, pro celou Evropu a rovněž každé dítě by mělo mít právo na školku a i otcové i matky by měly být chráněni vzdělání a měli mít možnost se věnovat své rodině. E, toto bylo první kolečko otázek a já vám, paní komisařko, nezávidím, máte na odpovědi pouhých 15 minut. Já se budu snažit maximálně, pane předsedo. Udělám, co budu moci. Nejprve paní Insprukt, co se týče sociálního dumpingu nejdůležitější otázka od vás byla, jak vlastně bojovat proti sociálnímu dumpingu. A to nezvládneme jenom pomocí jednoho jediného právního aktu. Budeme muset vytvořit obecnou politiku napříč všemi oblastmi, zaměřit se na minimální práva pro každého pracujícího a potom umožnit členským státům se dohodnout o těch důležitých bodech, hovořit o těch zásadních tématech, aby se ta politika mohla kvalitně vytvořit. A to si myslím, že můžeme zvládnout, koordinovat dobrý přístup i přeshraniční koordinaci. To by byl příspěvek i k balíčku mobility, která by přinesla eh, přidanou hodnotu. Děkuji paní Kristensen za eh, slova eh, o karcinogenech a pracovním programu. Budeme muset na tom pracovat a zaměřit se na přeskum celého balíčku o bezpečnosti a zdraví při práci. Víme, že musíme něco s karcinogeny udělat a pustíme se do toho, jakmile budeme mít k dispozici nezbytné údaje. A paní Rentke k dlouhodobé nezaměstnanosti. Řekla jste, že náš přístup v této oblasti je měkký. Samozřejmě bych stála o právní úpravu v této oblasti. Ráda bych přišla do parlamentu s návrhem právní úpravy, s tím byste jistě všichni souhlasili, ale tak to v realitě není a tak ekonomika nefunguje. My musíme tedy pracovat s tím, co máme, musíme vycházet ze spolupráce mezi členskými státy, regiony, spolupracovat se sociálními partnery. Musíme s tím něco udělat, je to nutné, protože to je skutečně eh, to špatné na nezaměstnanosti. Čím déle jsou lidé nezaměstnaní, tím těžší je pro ně najít práci. My tyto lidi pro budoucnost potřebujeme. My potřebujeme tyto pracovníky a musíme zajistit, abychom eh, neměli eh, sociálně vyloučené celé populace lidí. Potřebujeme dobrý a správně strukturovaný přístup k těmto problémům, tak abychom mohli těmto lidem poskytnout odpovídající podporu, aby dostali eh, šanci na trhu práce. A k tomu potřebujeme tu měkkou sílu. Dále téma, téma schody mezi osobním a pracovním eh, životem. To je také takzvaná měkká otázka. Nevím, jestli by bylo správné se vracet zpět do roku 2008, pakliže by nebyla ochota pracovat tím směrem, musíme eh, usilovat o jiný přístup a proto jsme se právě rozhodli my se díváme na eh, směrnici o mateřské dovolené jako na novou příležitost, kdybychom poskytovali eh, ochranu těhotným ženám eh, v pracovním procesu a musíme do tohoto balíčku začlenit i otce na rodičovské dovolené a snažit se nejenom ve prospěch dětí, ale také dalších závislých osob. Musíme vyhodnotit potřeby péče, Eh, zaměřit se na komunitní péči, zamyslet se nad tím, jak zorganizovat práci eh, v této oblasti. Připravujeme rozsáhlý balíček, ale musíme si také nastavit určitá měřítka eh, k hodnocení. A potom zde byla otázka, která se týkala dovedností, učňovského vzdělávání, rámce kvality pro stáže. To je velice důležité v naší agendě. Jistě jste si toho všimli i Eh, v mé úvodní eh, přednášce a zaměřujeme se i na kvalifikace a uznávání kvalifikací. Cílem je zajistit aby kvalifikace byly co nejtransparentnější a co nejuznatelnější napříč všemi členskými státy. Tomu se musí i členské státy věnovat. Co se týče učňovského školství, my bojujeme za dobře fungující učňovské školství, snažíme se zajistit, aby byla pro učně k dispozici místa, aby ten systém pracoval, dále na tom budeme pracovat. Potřebujeme k tomu určitý rámec, chceme, aby se členské státy vzájemně poučovali z optimálních postupů, které kde existují a potřebujeme, aby členské státy, které nejsou ještě obeznámeny s tímto systémem, eh, se s ním seznámili. Divergence, konvergence, o tom jsme hovořili. Eh, paní Rejna, vy jste hovořila o zelených pracovních místech. Máte pravdu, o tom zde řeč nebyla. My stále hovoříme o digitálních pracovních místech, ale i zelená ekonomika je důležitá a potřebuje podporu. Eh, potřebujeme zde vytvořit pracovní příležitosti a to by mělo být součástí agendy dovedností. A potom otázka mateřské dovolené. I tam potřebujeme další vývoj. A to je více než legislativní návrh. Musíme analyzovat potřeby a zamyslet se nad tím, jak vypracovat co nejlepší nástroje. S radostí slyším, že podporujete tu směrnici o vysílání pracovníků a skutečnost, že nejde jenom o vynucování, že zde musíme v této oblasti více zapracovat. S tím asi souhlasí každý. Musíme se také zaměřit na otázky země původu, hostitelské země. Já jsem byl, byla eh, na studijních dnech v Krakově a lidé v Polsku a inspektoři jsou velice znepokojeni tím, jak se tato právní úprava eh, provádí eh, v tom uznávajícím státě. Budeme se muset zaměřit i na směrnici o vynucování, abychom eh, zaručili pokrok i v této oblasti. A zvažujeme i možnost přeskumu směrnice o vysílání pracovníků. Musíme se zamyslet nad tím, jak také eh, zajistit spolupráci zaměstnavatelů, co se týče toho sociálního balíčku. Potřebujeme, aby i oni byli v této debatě zastoupeni, tak aby bylo možné učinit opatření, která jsou zapotřebí dovednosti, vzdělávání. které toto podpoří. Tady je potřeba ještě přizvat zaměstnavatele, musíme udržovat užší styky i s podnikatelskou sférou a potřebujeme, aby vzdělávání a odborné vzdělávání, které poskytujeme, odpovídalo potřebám eh, toho podnikatelského světa. Potřebujeme tedy reakce eh, světa podnikatelů, abychom toto, tohoto dosáhli. Slyšíme o obrovském přílivu migrantů do našich zemí, do, slyšíme o uprchlících. Evropský sociální fond eh, uvolnil eh, peněžní prostředky pro za školení eh, uprchlíků a jejich eh, začlenění na pracovní trh. A to není jen pro uprchlíky, to je k dispozici i pro osoby, které žijí v Evropské unii. Myslím, že je možné tyto peníze uvolnit i pro uprchlíky. Musíme přizpůsobit naše programy, také je pečlivěji kontrolovat. A jak řekla Elizabeth Moran, Myslím, že jsme prokázali, že umíme jednat pohotově a rychle. A e, zareagovat e, zvýšením úrovně předfinancování, jako jsme to udělali v souvislosti s zárukou pro mládež. Můžeme to udělat i v této oblasti. A nyní, proč máme tak velkou nezaměstnanost ve Španělsku a Řecku? O tom by se asi dalo hovořit hodně dlouho, ale my bychom měli hovořit především o očekáváních. Já si nejsem zcela jistá, že ze všeho můžeme eh, vinit eh, škrty. Možná, že i ta zásadní struktura eh, je nastavená špatně. V některých zemích byly, byla některá odvětví příliš exponována riziku, jako třeba ve Španělsku. Takže jsme se z toho poučili a příště musíme zajistit, aby se také řešily makroekonomické nerovnováhy. Co se týče sociálních pilířů, Máme sociální pilíř práv. Proč si myslet, že nás to eh, přivede k nějaké konverzi směrem vzhůru spíše než ke snižování eh, mest. Myslím, že možné to je a viděli jsme to i na eh, období krizi. Jedná se o země eurozóny, ale i ostatní. My se všichni snažíme pracovat stejným směrem a Musíme ale se snažit společně o sociální a ekonomický rozvoj a myslím, že členské státy jsou ochotny se toho účastnit. A možná, že ve druhé fázi v rámci eurozóny bychom mohli nastavit eh, závazné cíle. Je to také součástí programu pěti předsedů. Jde o prohloubení eh, měnové unie a když se nám to povede tam, může se nám to povést i jinde. Sociální pilíř práv, to je něco, co je společné celé 28 a je třeba zajistit, abychom dále rozvíjeli vnitřní trh a abychom především se všichni stejným způsobem snažili o posílení sociálního políře, pilíře. Tady je potřeba se zabývat silnější motivací. Pak tady byla otázka uznávání kvalifikací, eh, odborného vzdělávání a dovedností. Ano, tady zbývá ještě učinit nebo udělat mnoho práce. Není to jen problém v Evropě, ale my v našem programu poskytujeme motivaci pro lepší, hladší uznávání diplomů. Musíme lépe pochopit charakter vzdělávání i povahu diplomů. Je to součástí rámce pro uznávání kvalifikací a diplomů. Měli bychom se i v této oblasti zlepšit, abychom dosáhli i zde nějakého pokroku. Paní Rodriguez a další hovořili o evropském semestru a o tom, jak dosáhnout konvergence sociálního pilíře v rámci tohoto semestru. My jsme se dohodli, že alespoň začneme v roce 2016. Stále ještě pracujeme na tom semestru, stále ještě nevidíme nějakou finální formu. My totiž potřebujeme nastavit nějaká měřítka a nastavit si také kvantifikovatelné cíle pak uvidíme, ale tímto směrem jdeme. I toto chceme zapracovat v rámci tohoto semestru, zaměřit se na péči o děti, dávky v nezaměstnanosti, dovednosti a minimální mzdu. To jsou všechno témata, kterým se budeme věnovat v kontextu semestru a snažit se dosáhnout pokroku. Řeč byla i o e, kapacitách e, ve fiskální a měnové unii. To je také součástí zprávy pěti předsedů o prohloubení měnové unie a doufám, že se nám podaří toho dosáhnout. To je důležité pro měnovou unii. Ale hovoříme i o fiskální kapacitě. K tomu se podrobněji teď já vyjadřovat nemohu. A dětská chudoba, i toho jste se dotkli, to je důležité i v rámci programu Evropa 2020, která bojuje proti dětské chudobě. Máme 6 milionů nebo ještě více eh, lidí, ale i přesto se eh, chudoba snižuje. My se musíme zaměřovat i na lidi, kteří stojí na Prahu. Chudoby jsou jí ohroženi. To je 21 milionů lidí. Je to problém. I nadále se mu věnujeme a naštěstí se nám daří dosáhnout pokroku. My bojujeme proti dětské chudobě. Když se dítě nachází v dobrém prostředí a dostává se mu kvalitního vzdělání, tak to jistě může zlepšit šance takového dítěte se v budoucnu zapojit na trhu práce. Podíváte-li se na e, děti, které vyrůstají v rodině jenom jednoho rodiče, i to je faktor ohrožující z hlediska, e, z hlediska chudoby, protože se nedaří tak snadno dosáhnout rovnováhy mezi osobním a pracovním e, životem právě tyto rodiny eh, jsou ohroženy chudobou. A co se týče směrnice o vysílání pracovníků, nemyslím, že by bylo zapotřebí ji e, změnit v parlamentu. I v komisi jsme viděli, že zapotřebí e, se obrátit na právní e, službu především, ale pokud ten návrh na změnu přijde, tak samozřejmě budeme se snažit zajistit, že ten text bude založen na správném právním základu. Děkuji Klovi Smanovi a za také děkuji eh, za pozitivní reakce naš pracovní program v komisi. Jsme eh, přesvědčeni, že tento pracovní program bude umožňovat vysokou úroveň závazku sociální eh, oblasti a chceme dosáhnout splnění našich cílů. Otázka je, jak zajistíme, že sociální otázky budou eh, také probírány v rámci eh, kontextu ekonomické koordinace. Ale my na tom pracujeme také prostřednictvím eh, makro, mm, postupu při makroekonomické nevyváženosti. Máme sociální indikátory, které tam jsou začleněné a takto tedy postupujeme v rámci našeho mandátu. Máme tedy sociální indikátory, které jsou nyní svázány eh, se zaměstnaností a nezaměstnaností, takže je to součástí toho postupu při řešení eh, té makroekonomické nevyvážnosti. Takže se zabýváme sociální situací v členských státech, abychom viděli, jaké sociální dopady mají opatření, která jsou přijímána. tedy dopady z ekonomické oblasti. A také jste hovořili o významu ochrany eh, rodičů v kontextu mateřské dovolené. Musíme se zabývat rodinnou politikou a eh, musíme dosáhnout toho, že bude umožněno eh, nově dosáhnout vyváženosti v životě mm, mladých žen a také se eh, musíme zabývat eh, eh, situací mužů v této oblasti, abychom zajistili, že tu bude správně zvážen i kontext jiných závislých osob. Je třeba zajistit, že budeme bojovat i v této oblasti proti chudobě, abychom zajistili, že rodiče, a tedy rodina, že jsou eh, členové rodiny zaměstnané, abychom dosáhli většího pokroku. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Znovu se přesvědčujete, že náš výbor má neustále eminentní zájem dozvědět se více od komise, než je komise, ať už z to případně připravena sdělit, což je povaha našeho výboru. My jsme velice eh, do své práce angažovaní a jako výbor vždy žádáme i více, než je komise ochotná zapracovat do svých návrhů. No ale tak to už v parlamentech bývá, budeme dále sledovat, čím se zabýváte. Já bych si dovolil za, eh, navázat na vaši poslední připomínku, totiž sociální propojení pracovních míst a růst pracovních míst, což je velice radostné, protože eh, u mnohých pracovních míst se jedná o ta prekérní pracovní místa, o ta ohrožená anebo práci, z níž se nedá vyžít, což ale podle mého názoru není řádným řešením. A je to třeba vzít v úvahu, protože to zatěžuje ať už pojišťovny, případně rozpočty jednotlivých států. Takže to udržitelné trvalé řešení není a to je třeba vzít v potaz, když hovoříme o trvalých pracovních místech, o e, řádných e, pracovních místech a tím se musí zabývat jak komise, tak rada, tak parlament. Srdečné díky že jste se dostavila a určitě se dohodneme, sladíme si diáře, abyste mohla přijít mezi nás znovu. Děkuji. Děkuji. So, wir haben keine Zeit. No, čas na přestávku nemáme žádný, totiž trochu jsme přetáhli, máme mírné spoždění, takže to musíme vše dohnat. A nacházíme se u uh, uh, revidované rámcové dohody o rodičovské dovolené, je to dlouhý název. Dnes jsme se dohodli. E, mohli byste se, milí kolegové, bavit mimo tento sál, abychom mohli pokračovat? Tedy dnes jsme se dohodli na výměně názoru s odborníky, s experty, s pravodajkou je paní Maria Arena. A z řad odborníků srdečně vítám paní profesor Mariu Dorozario Palma Mayo a doktor Jorge Caprita, paní Gloriu Melc rovněž a vítám mezi námi paní Antje Gerstein rovněž. Všechny čtyři odbornice jsme do této sněmovny přizvali, aby nám sdělili něco více. První eh, bude prezentovat paní Maria Arena. Máte čas 10 minut. Je to takové nezvyklé, že jste za mými zády, ale přesto vám dávám slovo. thank you, Děkuji, pane předsedo. Mám zde eh, průsvitky. Aha, nejsou zatím nejsou promítány. Měly by být. Omlouvám se, říká přednášející. Yes, I have. It should be there. Ano, měli bychom nyní být schopni sledovat eh, prezentaci na obrazovce výborně. Zatím to ještě není úplně ono. Hier sehen Sie, dass Sie nix sehen. Takže vidíte, že nic nevidíte, říká předseda. Gut, äh, vielleicht dauert, vielleicht dauert, ja. Ono to možná ještě momen, momentík potrvá, než se projektor rozběhne. Dobrá, takže zatím začnu bez obrazových eh, obrazového doprovozu. Děkuji za vaše pozvání. Budu prezentovat výzkumnou studii týkající implementace 2008-18, 2010-18. Jde o zprávu ke konkrétnímu tématu, který připravili experti z odboru pro genderovou rovnost a to bylo prezentováno v únoru letošního roku. Snažíme se zaostřit na implementaci a vzít si do hledáčku rovněž záležitosti, u nichž můžeme doporučit možnost jak začlenit rodičovskou dovolenou, mateřskou, tedy i otcovskou, do komunitárního komunitární legislativy. Já se budu konkrétně věnovat tomu, jak výzkum probíhal, výzkum tedy prosazování. Jak už jsem uvedla, vycházela jsem ze zprávy sítě pro genderovou rovnost, tedy to jsou vše národní zprávy, které předložili příslušní experti. Vycházíme-li nejdříve z národního kontextu této zprávy o prosazování směrnice, je důležité na začátku udělat si krátký přehled, jak to vypadá s mateřskou, otcovskou či případně rodičovskou dovolenou v současnosti a abychom byli schopni pochopit, jak ta implementaci směrnice 2010-18 vypadá. Důležité je předeslat, že každá země má složitý systém, který se snaží chránit mateřství, těhotenství. Tady to máme. Už jsem zde. Tak. Vidíme, že všechny země mají složité programy, případně systémy, které chrání jak mateřství a snaží se udržet rovnováhu či podporovat rovnováhu rodinného a um, pracovního života, což znamená, že mnohé členské státy ani z formálního pohledu tuto směrnici ne prováděli, protože jejich legislativa už je v souladu s evropským zákonodárstvím. E, tam jsou různé typy dovolených, ale i uvolnění z práce a rovněž úprava pracovní doby, včetně částečného úvazku. Nicméně e, propojení či zkombinování těch systémů a určení různých opatření je v každé zemi jiné, odlišné a liší se i od přístupu evropského k těmto záležitostem. Víme, že evropská legislativa se snaží sekvenčním způsobem k tomu přistupovat, takže nejdříve práva matky, pak sladění těchto práv s jinými právy, například se směrnicí o rodičovské dovolené a v mnoha členských státech to tímto způsobem naopak vůbec neprobíhá. Pak máme vztah rodičovské dovolené k jiným typům dovolené. Jak to vypadá? V některých zemích je jasné rozlišení mezi těmito typy um, uvolnění z pracovních uh, povinností ale v jiných zemích se jedná o dovolenou jako takovou, do níž spadá mezi jinými i mateřská a v jiných ještě zemích se jedná o mateřskou dovolenou, která je nadřazeným pojmem a do níž může spadat i rodičovská dovolená. Takže závěr zní, že nikoli pouze i název, ale samotná definice či koncept uh, Jakékoliv dovolené pro matky se v různých členských státech liší a často neodpovídá konceptům či není ekvivalentní s tím, co je v komunitárních zákonech. A pak eh, rodičovská dovolená, směrnice a rozsah působnosti, transpozice jednotlivých záležitostí nejdříve rodičovská dovolená ve vztahu k ostatním dovoleným, ke kterém má rodina přístup. V některých členských státech musí rodičovská dovolená nastat neprodleně po mateřské dovoleně a její délka souvisí s délkou mateřské dovolené. Je na ní často závislá. V některých zemích máme ale autonomní otcovskou dovolenou. V jiných zemích to, čemu bychom řekli otcovská dovolená, se považuje spíše na, za volno. V některých zemích existuje koncept eh, striktně otcovské a mateřské, v jiných zemích se jedná spíše o velice široce koncipovanou záležitost, která například souvisí s eh, časem volna na péči o děti eh, u e, rodičovské dovolené některé, pouze velice málo států muselo měnit e, své zákony, aby se přizpůsobilo tomu čtyřměsíčnímu období. Některé členské státy však mají e, rodičovskou dovolenou, která je o mnoho delší než čtyři měsíce. Délka závisí na několika faktorech a ty neobjeví se všechny v komunitárních zákonech. Tedy jedná se o formální trvání, pak účinná délka, eh, která eh, musí být v souladu s odměňováním, případně s eh, tím, jaké dávky může rodič dostat. V některých zemích se jedná o placenou dovolenou, tak platby jsou na období kratší a proto mnozí rodiče si vybírají pouze tu placenou část. Pak máme princip nepřenosnosti a obecně rodičovská dovolena je právem každého z rodičů ale v některých státech existuje přísná přenosnost a hovoří se například o tom, že jeden měsíc není přenosný a v jiných zemích je to přesně opačné. Totiž princip nepřenosnosti a výjimka existuje u určitého období, kdy můžeme eh, tu dovolenou přenášet na druhého rodiče. A pak ještě máme země, kde je celé období rodičovské dovolené přenosné. Pak máme modality, podmíněnost uplatňování e, rodičovské dovolené. V podstatě se jedná o dovolenou v plném rozsahu. Další věc, jakým způsobem se přidělují zaměstnanecká práva. Téměř všechny ehm, členské státy chrání rodiče proti ehm, méně výhodnému zacházení, proti propuštění, ehm, proti přenesení na nižší pracovní místo, níže odměňované a i se sociálního pohledu. Na čem záleží je odměňování výpočet plat mest to většinou není závislost zaměstnavatele, spíše jde o sociální dávky u většiny členských států. Nicméně ty podmínky se zásadním způsobem liší. Může to být například percentuální sazba vypočtená z platu zaměstnance, ze mzdy, ale může to někdy být Eh, univerzální, fixní, velice nízká částka, v některých zemích se nevyplácí vůbec. Rovněž eh, kromě toho existují i jiná opatření, konkrétní například týkající pracovní domu. Tady máte seznam těchto eh, zážitků. V některých členských státech, několika málo členských státech existuje tedy samostatná otcovská dovolená. Existuje i dovolená v rámci adopce, buď zvláštní dovolená pro adoptivní rodiče, a nebo se aplikují opatření platná pro mateřskou či otcovskou eh, dovolenou pro adoptivní rodiče. Konečně takzvané volno z práce, i to se poskytuje, i to je možné, i když v zásadě pouze pouze eh, v souvislosti s vis major, to znamená při naléhavé nějaké situaci. Eh, spolupráce s národním experty byla pro mou studii velice důležitá. Ta otázka se týká praktického využívání rodičovské dovolené. Jestli ta ustanovení jsou pouze formální, anebo jestli se skutečně uplatňují. Otázky jsou zde dvě jsou, je ta rodičovská a další dovolená skutečně v praxi využívána a využí, sdílí eh, oba dva rodiče nebo ne. Co se týče první otázky, v některých členských státech si rodičovskou dovolenou vybírají rodiče málo, kdy v některých jiných stále více. I eh, na druhou otázku je eh, odpověď odborníků stejná. Rodičovskou dovolenou si stále více berou eh, matky. A to z několika důvodů. Většina odborníků se shoduje na tom, že vnitrostátní právní úprava v zásadě je eh, vlastně v souladu eh, se směrnicí nebo že poskytuje větší výhody. A stále více států také umožňuje dovolenou pro otce a jsou tady další aspekty. Vztah mezi různými dovolenými není v některých zemích jasný. A druhý aspekt, což je hlavní problém při praktickém využívání rodičovské dovolené, a to jsou dávky. Ještě jenom jednu už minutku, jestli byste dovolil, protože jsem začala trošku později. Abych se dostala k druhém eh, bodu mé prezentace velice stručně, a to jsou vlastně návody, jak postupovat v budoucnu. Teď máme mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, máme na ní dvě samostatné směrnice, eh, které vycházejí ze dvou různých eh, právních základů ve smlouvách, mají také odlišné, odlišnou oblast působnosti, buď pro, pouze pro ženy, anebo pro ženy i pro muže, a mají také rozdílné cíle ochrana pro ochrana zdraví bezpečnosti eh, žen pracujících a eh, Druhý cíl eh, podpora harmonizace pracovního a osobního života, co se týče směrnice pro rodičovskou dovolenou. To je tedy aktuální stav. Když se ale už končím, slibuje prezentující, když se podíváme na léta uplatňování těchto dvou směrnici, vidíme, že z nich vyplývá jeden společný bod. Spojuje je zásada rovnosti mužů a žen. Směrnice eh, pro mateřskou dovolenou se netýká pouze bezpečnosti a zdraví při práce, ale snaží se také eh, chránit eh, před diskriminací žen, protože protože neposkytování takové dovolené je považováno za přímou eh, genderovou diskriminaci. A směrnice o rodičovské dovolené se nezabývá pouze eh, pouze eh, tedy harmonizací pracovního a osobního života, ale také harmonizací tedy situace mužů i žen. Takže i přes odlišný původ obou směrnic a před, přes odlišný vývoj tyto dvě směrnice vlastně sledují stejný cíl, to znamená na pomoci harmonizace, harmonizaci osobního a pracovního života. Takže navrhujeme, aby zásada rovnosti mužů a žen se dostala do smlouvy oficiálně ve prospěch budoucího vývoje tak, aby se mohla integrovaně rozvíjet. To je tady můj návrh. Samozřejmě takový odlišný přístup by přivezl větší transparentnost a koherentnost tohoto duálního systému, byl by lépe zaměřen na svůj cíl a bylo by menší nebezpečí kontraproduktivních opatření. Děkuji vám za laskavou pozornost. Děkuji, paní profesorko. A bez dalšího dám slovo dále paní Habarita, která také sedí, panu Habaritovi, který sedí také za mnou. deset minut. Pane předsedo, děkuji. I já mám prezentaci na průsvitkách a doufám i já, že se podaří ji ukázat já pracuji v Evropské nadaci pro eh, zlepšení pracovních a životních podmínek. Eh, naše sídlo je v Dublinu a já chci odprezentovat výsledky výzkumu, který nedávno proběhl, co se týče využívání eh, rodičovské a otcovské dovolené v Evropě a také ustanoveních o mateřské dovolené. Neboli budu hovořit o tomto výzkumu, ale i o dalších různých výzkumech, Především se zaměřím na rodičovskou dovolenou. Budu se zabývat pěti body. Nejprve představím situaci, nejdůležitější definice, podíváme se na eh, údaje, co se týče pracovní doby, nepracovní doby, rovnováhy eh, osobního a pracovního života a co určuje využívání to je asi to nejdůležitější na naší dnešní debatě. Připomínám chartu základních práv, která v článku 33 eh, praví, že eh, harmonizace pracovního a osobního života propůjčuje také každému právo na ochranu a právo na eh, mateřskou či rodičovskou dovolenou po narození či adopci dítěte. Také připomínám směrnici z roku 1980. 1992, která je ale svou povahou spíše zaměřena na ženy. A eh, pokyny eh, k programu Evropa 2020 také, což navazuje na strategii Evropa 2020, která hodnotí eh, politiku zaměstnanosti a podporuje rovnost mužů a žen a rovnováhu mezi osobním a pracovním života. Dále směrnice z roku 2006, přepracovanou směrnici, která stanoví, že členské státy budou podporovat sociální partnery, aby podporovali rovnost mezi eh, muži a ženami, flexibilní pracovní podmínky a eh, harmonizaci Eh, pracovního a rodinného života, jak už zde dnes zaznělo. A potom směrnice z roku 2010 s minimálním trváním eh, rodičovské dovolené. Tady chci zdůraznit, že ovšem nezaručuje, nezaručuje také náhradu eh, tedy té ušlé, to ušlého, ušlého platu. Co se týče údajů o rodičovské dovolené, těch v Evropě moc není. My jsme požádali o e, tyto údaje z členských států, e, co se týče využívání rodičovské a otcovské e, dovolené, nejsou tyto údaje automaticky k dispozici. Z těch několika málo údajů vyplývá, že využívání otcovské dovolené je velice nízké, v některých zemích roste, ale ten eh, nárůst je velice pomalý. Neboli zaznamenáváme nárůst, ale ty počty otců, kteří si vybírají otcovskou dovolenou, jsou stále nízké. Definice. Připomínáme si tři tedy dovolené. Mateřská dovolená, to znamená před narozením a pod narozením dítěte pro matku, je to v zásadě období eh, pro eh, tělesnou, eh, tělesnou obnovu po, nebo zotavení po porodu dítěte. Dále rodičovská dovolená k dispozici pro oba rodiče po narození dítěte a většinou následuje po mateřské nebo otcovské dovolené a potom zde máme koncepci otcovské dovolené, což je většinou krátká dovolená pouze pro otce po narození dítěte, které umožní otci eh, tedy strávit určitou dobu s novorozencem a matkou. Několik slajdů, které eh, eh, vycházejí z průzkumu pracovních podmínek v Evropě. Jsou to údaje za 20 let do, eh, počty týdnů podle pohlaví v Evropské unii upozorňuji, že většina té, většina té neplacené práce stále ještě eh, vlastně eh, odvádějí většinou ženy. Takže když si představíme péči pro další dospělé a nebo mladé děti, to většinou mají na starosti ženy a to je něco, co je třeba mít na paměti. Ku příkladu vezmeme-li eh, případ eh, rodiny o jednom rodiči, tady je specifický vztah mezi zaměstnaností a eh, genderem. Je to tedy osoba, která nemá podporu partnera, stará se o dítě a to dítě je plně závislé pouze na jednom rodiči, což situaci zesložituje. Tady je totéž eh, počet hodin strávených placenou a neplacenou prací týdně. Tady upozorňuji, že ženy, které jsou zaměstnány na částečný pracovní úvaz, úvazek eh, kumulativně ještě s dobou dojíždění eh, do práce a ještě s tou dobou neplacené práce pracují stejně dlouho jako muži zaměstnaní na plný úvazek a tyto údaje eh, jsou za rok 2015. Vyplývá z toho, že se ta situace mírně mění, ale stále ještě zda je veliká nerovnost mezi muži a ženami, co se týče pracovní doby a ta nerovnost je významná. Tady upozorňuji na skutečnost, že muži si častěji stěžují na horší situaci vlastně harmonizace osobního a pracovního života. Snažím se pochopit, proč vlastně muži si na to více stěžují. Možné vysvětlení je takové, že ženy vlastně si přizpůsobují svou pracovní kariéru spíše rodinnému životu, zatímco muži eh, přizpůsobují rodinný život své kariéře. To je asi jedno možné vysvětlení. Podíváme-li se na rodinnou dovolenou, která je k dispozici v různých zemích, tady máme několik zemí, které, kde je situace poněkud zvláštní. Máme tady skupinu eh, tří zemí, Kypr, Irsko, eh, Malta, kde neexistuje otcovská dovolená, nebo existuje ale pouze neplacená. A pak tady máme další čtyři země, Řecko, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království, kde otcovská dovolená je také neplacená, ale i když ta e, otcovská dovolená existuje, není povinná. Takže tady máme rozdíl mezi tím, jak tedy ta rodina e, dovolená funguje jako systém, má dopad na život rodin vidíme, že rodiny, kde existují rodinné dovolené a tam ta využívání rodinné dovolené, otcovské dovolené je velice nízké. nízké. Některé tedy země jakoby podporovaly jenom málo tu úlohu otce. Komise se o tom už dnes dopoledne zmínila, o úloze otců a já se k tomu ještě vrátím. Když se podíváme na tedy tyto otázky rodičovské dovolené, tak vidíme, že jsou velké rozdíly systémové péči o rodiny. K těm nejdůležitějším patří také to, co určuje využívání rodičovské dovolené. Z minulého výzkumu na základě těch dvou zprávách, o něž jsem hovořil, o využívání rodičovské, materské, otcovské dovolené, vidíme, že e, vnitrostátní právní předpisy mají rozhodující vliv na využívání rodičovské dovolené. A paní profesorka také o tom mluvili. To, jak je tedy nastaven systém rodičovské dovolené, to hraje zásadní úlohu. A také, jestli ta ustanovení jsou povinná a nebo, nebo závazná a nebo ne, to také zásadním způsobem ovlivňuje využívání rodičovské dovolené. Finanční podpora je zcela klíčová. Země, které poskytují eh, větší náhrady eh, platu, tak tam se také tato dovolená využívá více a také je potřeba se eh, zaměřit na to, že nízkopříjmové skupiny, nízkopříjmové domácnosti si zasluhují více pozornosti, potřebují vyšší podporu aby také byly motivovány k využívání eh, rodičovské dovolené, jinak si ji nemohou dovolit tedy. A potom eh, existují i strategie, které by snížily překážky pro využívání rodičovské dovolené je potřeba se také zaměřit na programy návratu do práce. Někteří lidé si neberou rodičovskou dovolenou, protože mají strach o to, že mezi tím přijdou o práci, anebo že nedostanou stejnou práci, až se vrátí. A tady by měly fungovat komunikační kanály mezi pracovníkem a pracovištěm. V zásadě jde o to zajistit, aby během té rodičovské Eh, dovolené pracující byli ve styku se svým pracovištěm, protože jim to poskytuje určitou úroveň ochrany. Dalším důležitým určujícím faktorem je to, že na úrovni pracoviště nezapomínejme, že tedy ta pružnost a obecně postupy zaměstnavatele určují to chování. Takže eh, vliv eh, nemá jenom vnitrostátní právní úprava, ale i postoj zaměstnavatele. I to má veliký vliv, jak se k rodičovské dovolené staví rodina. Informace o dostupné dovolené je, musí být poskytována flexibilně a jednoduše a srozumitelně pro potenciální uživatele a potom dostupnost eh, eh, zařízení pro péči o děti také je důležitá politika pro harmonizaci osobního a pracovního života. Eh, důraz je kladen hlavně na ženy, méně na muže. Vidíme také, že aktivity, co se týče rovnosti mužů a žen a eh, harmonizace osobního a Eh, pracovního života spíše vlastně mají charakter kampaní, než že by situaci nějakým způsobem měnili. Takže spíše jde o eh, vzdělávání a osvětu, než že by se něco konkrétně měnilo. A závěrem několik bodů. Eh, je velký prostor pro zlepšení situace. Distribuce a využívání pracovní doby, placené, napracené doby, mužů a žen eh, je rozdílná. Eh, muži si stěžují na eh, špatnou rovnováhu osobního a pracovního života. Je potřeba motivovat především nízkopříjmové domácnosti k využívání rodičovské dovolené, reintegrace do práce, programy proto jsou velice důležité, Eh, komunikovat eh, s pracovištěm, mluvit o těchto záležitostech na pracovišti, protože zákon se sice provádí, ale na pracovišti mohou vzniknout problémy. Sociální partneři jsou klíčovými aktéry v tomto procesu, jednak při nastavování vnitrostátní právní eh, úpravy nebo evropské úpravy, ale i při provádění konkrétně na pracovišti. A nezapomínejme ani na eventuální správní, zákonné a další eh, překážky a problémy eh, pro malé a střední podniky. Je potřeba více podpořit obce, jak už zde, tady, jak už zde zaznělo, a potřeba transformativních politik spíše než pouhých osvětových. Děkuji vám za pozornost. To jsou tedy ty dvě zprávy, které jsme eh, zveřejnili letos. Možná, že na recepci u vchodu jsou ještě nějaké kopie zbylé, kdybyste měli zájem. Děkuji za pozornost. So, vielen Dank. Ano, srdečné díky našim vědcům z EPRS a z Weatherfound za tyto mnohé významné informace. E, já to, co jsem uslyšel, si dobře zapamatuji, protože opravdu je to skvělý nástroj a dá se z toho těžit. A nyní máme představitele zaměstnanců a odboru z eh, ETUK, Klaudia Menc na pět minut. Okay, thank you very much, Jay. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Budu se snažit držet těch pěti minut, eh, protože si myslím, že celá řada témat už byla pokryta. Eh, vyváženost osobního a profesního života není nová věc, zabýváme se ji už takových 20 let od roku 1996 eh, od eh, směrnice rodičovské dovolené a důležité je, abychom se zabývali různými výzvami ohledně toho, jak je využívána rodičovská dovolená, vyváženost nebo zaručenost vyváženosti Eh, osobního a profesního života, která zaručena tedy není na evropské úrovni a následně se podívá na dopady krize a na legislativní rámec, který máme. Chci říci, že rodičovská dovolená z našeho pohledu, pohledu odborů, etuc, a eh, s ohledem na eh, proces sociálního dialogu je úspěšná záležitost. Dohoda byla dvakrát revidována a to je velice důležité. Ale skutečnost, že je málo využívána rodičovská dovolená, eh, vzbuzuje obavy. My si myslíme, že potřebujeme jasný právní eh, rámec, konzistentní právní rámec. Potřebujeme jasnou cestovní mapu eh, k vyváženosti osobního a profesního života a také je důležité podporovat uh, Eh, vybírání rodičovské dovolené eh, soustavným rámcem eh, dalších práv. Klíčovou otázkou tedy je, jak, kam nás tato cestovní mapa dovede, jakým směrem dopadneme, jako jsme už nyní, budeme jít status quo, anebo se dostaneme někam dál. Tím vším se musíme zabývat. Ve všech studiích a výzkumech jsme viděli, že největší problémem ohledně rodičovské dovolené je otázka mzdy. Z pohledu etuc, tedy z pohledu odborů, eh, je toto naší prioritou. V některých zemích víme, eh, že se používá paušální částka v Belgii, v České republice, v Rakousku, Francii, Maďarsku, Lucembursku, Polsku a také na Slovensku a také ve Švédsku. V jiných členských státech eh, takovéto příspěvky, eh, tedy rodičovská dovolená, eh, se vyplácí proporčně vůči mzdu. 30% v Itálii, 60% v Polsku, 67% v Německu, 47% v Finsku, a v Rakousku je to také jinak, 100% je to například v Dánsku a v Portugalsku. Téměř ve všech eh, těchto zemích eh, s rodičovskou dovolenou není, nesouvisí žádné vyplácení prostředků jako eh, v Nizozemsku, ve Velké Británii, na Kypru, v Chorvatsku. Tam je ty rodičovská neplacená ve velné většině případů tam dochází k nějakém vyplacení příspěvku, tak je to na veřejných orgánech, neboli tedy na státu, eh, který je zodpovědný za sociální zabezpečení spíše než na eh, zaměstnavateli. A my tedy musíme se také těmito aspekty zabývat. Ale ještě, si, ještě myslím, že nejdůležitější z všeho je, že Eurofund eh, poukazuje na to, že eh, tyto, tato nevyrovnaná situace nás vede eh, ke ztratě 325 miliard eur, eh, protože ženy se nemohou účastnit práce. Ve Velké Británii nás 30 britského HDP a to je věc, kterou se skutečně zabývat musíme. Takže jak se k tomu postavíme? V mnoha oblastech musíme zajistit Eh, a jasně říci, že muži mohou mít rodičovskou dovolenou stejně dobře jako ženy, ať už to jsou tedy eh, adoptivní eh, otcové, partneři, biologičtí otcové. Ukazují nám jasně údaje, že jen k malému nárůstu využívání rodičovské dovolené vyšlo ze strany mužů 3 až 5 za posledních zhruba 10 let. Eh, takže eh, to využívání rodičovské je velice nízké ze strany mužů. Na závěr bych ráda řekla, že naší hlavní starostí je dosáhnout posílení eh, tohoto využívání potřebujeme jasnou komplexní legislativu v Evropské unii, která zajistí, že pracovníci budou moci eh, mít toto právo zajištěné také vůči určité platbě, byl tedy být nějaký příjem a eh, že je zapotřebí kombinovat více prvků. Mateřskou, eh, rodičovskou, rodičovskou dovolenou, pečovatelskou dovolenou a tak dále. Takže bychom si přáli mít celý komplexní nový přístup, který by se zabýval všemi možnými druhy dovolené, které člověk potřebuje v průběhu životního cyklu eh, nebo také v průběhu svého pracovního cyklu. Eh, abychom eh, pomohli té, eh, té generaci, která se nachází v jakési sendvičové situaci mezi dvěma stranami, o které má pečovat. Recht herzlichen Dank. Jetzt Antje Gerstein. Děkuji. A nyní Antje Gerstein z Business Europe rovněž na pět minut. Děkuji mnohokrát. Reprezentuji zde Business Europe, třeba, že také Pocházím eh, z Německa a eh, eh, tam jsem pracoval v PDA, což je asociace zaměstnavatelů a zaměstnanců. Co se týče transpozice směrnice o rodičovské dovolené, musíme říci, že je poměrně uspokojivá. Na základě hodnocení Business Europe vidíme, že většina členských států transponovala tuto směrnici uspokojivým způsobem. Tento proces šel poměrně hladce, členské státy nepoukazovaly na nějaké specifické potíže v transpozici. Eh, vnitrostátní sociální partneři nebyli pokaždé automaticky eh, přičleněni eh, k tomu jednání na základě různých proměn v jednotlivých členských státech. Nicméně docházelo k formálním či neformálním konzultacím. Sociální partneři eh, tedy byli začleněni eh, na základě běžných pravidel vnitrostátních o tripartitě a zabývali se různými prvky, jako je například péče o děti a rodičovská dovolená, ale i další témata. Eh, probíhají tedy další eh, dialogy eh, ohledně různých typů dovolených, právě teď jsme o nich nedávno slyšeli v předchozích prezentacích a hovořilo se o různých opatřeních, které, která mají dopad na práci v podnicích. Transpozice směrnice se věnuje celé řadě různých prvků, které se prodiskutovávají eh, v, mm, na vnitrostátní úrovni ohledně vyvážení eh, osobního a profesního života. Eh, tady se konkrétně jedná o ehm, nárok na finanční příspěvek, které, které se velice liší v jednotlivých členských státech, ale to není jediný faktor, který by ovlivňoval, do jaké míry rodiče využívají rodičovskou dovolenou. Eh, žádáme větší flexibilitu ohledně eh, pracovní doby například. A mm, a je zapotřebí eh, také se zaměřit na zdravotní služby a služby zaměřené na péči o děti. I to je důležité. Takže to jsou všechno prvky, o kterých hovořily členští, členské státy. Eh, co dělat dál? To je otázka. Eh, v tuto chvíli si nemyslíme, že by zavedení nějakých nových podob eh, dovolené v rámci EU pomohlo. Teď jde totiž o to, a já si myslím, že to bylo patrné i z předcházejících prezentací, že potřebujeme, aby se změnilo také chování. Možná bychom to mohli mm, vysvětlit následovně. Potřebujeme určité hluboké společenské změny, a protože pocházím z Německa, tak vím, o čem mluvím, protože my pořád ještě máme ten pojem matky, eh, kvočny, And I think as long as we have... krkavčí matky, která Eh, jde do práce místo toho, aby, eh, pracov, aby se starala o svou rodinu. Potřebujeme tedy takovou, takový nový pohled eh, na společnost ze strany společnosti. A potřebujeme tedy měnit chování na pracovišti, potřebujeme měnit i legislativu, aby rodiče, jak ženy, tak muži, mohli sehrát svoji úlohu tak, aby mohli skloubit práci i rodinu. A to je proces, který musí probíhat přímo na místě a který, eh, který eh, nemusí být nutně veden s nařízením Evropské unie. To já jsem viděla za posledních 20 let, protože se věci změnily, zlepšily se, ale ne do takové míry, kterou bychom si přáli. Já si myslím, že další důležitou stránkou je to, zda eh, v daném místě existují eh, dobré služby péče o dítě. To neznamená jenom místo, kam odložíte dítě, ale znamená to, že to bude místo, které bude poskytovat eh, rané vzdělávání ve vysoké kvalitě. Důležité je také zdůraznit, že v členských státech EU má rodičovská dovolená různé podoby a proto nemůže být plně srovnatelná. Jedním z faktorů, které eh, ovlivňují využívání rodičovské dovolené, eh, propojuje různé druhy dovolené a Eh, musíme říci, že jednotlivé členské státy vytvořily mm, rozmanité systémy, komplexní systémy toho, jak chránit mateřství a rodičovství a eh, jak eh, se zabývat také skloubením osobního profesního života. Toto je Eh, vytvořeny do jednotlivých členských státech v souvislosti se sociálním zabezpečením a také jsou umožněny například eh, změny pracovní doby, neuspůsobení pracovní doby a různé další flexibilní opatření. Danke sehr. Děkuji. Všem odbornicím a odborníkům a teď má slovo zpravodajka paní Maria Arena na pět minut. A kdybyste to zvládla za tři minuty, to by bylo výtečné. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit eh, splnit tento úkol co možná nejlépe. Tak chtěla bych eh, eh, víc tohoto konstatování, že Můžeme mm, diskutovat o všem, my jsme, eh, pol, ať už jsme politici, nebo sociální partneři, nebo vědci, vidíme, že společně že dochází k největší diskriminaci v Evropě, která se eh, týká jak mužů, tak žen. Dnes muži ztrácejí. Eh, oni se stávají otci, a, nebož jsou otci, ale nemají ta práva, jako má žena. Nemohou eh, se rozhodnout, eh, zda budou eh, nějak schopni sladit svůj osobní a profesní život. To mohou potvrdit i odborníci. Celá řada mužů nemůže dosáhnout této vyváženosti mezi osobním a profesním životem. A vážení pánové, my tedy takto pracujeme pro vás, když hovoříme o rodičovské dovolené. A ta druhá diskriminace, k ní dochází, tak ta se týká žen. Protože Eh, co pak si to ženy sami zvolí, eh, že eh, největší část svého pracovního života stráví v neplaceném zaměstnání? Já si myslím, že tak to není. Člověk to prostě udělat musí, ale pak je tedy diskriminován. A tato diskriminace nás pronásleduje celý život, protože to je eh, diskriminování v zaměstnanosti, v kariéře, v průběhu pracovního života, v odměňování finančním a také v penzi. Takže kvůli tomu, že on musel eh, učinit tu svoji volbu, hm, pokud tak mohu říct v úvozovkách, tak se rozhoduje tedy o mateřství a Evropa by si přála, aby eh, tedy eh, dětí bylo ještě méně než do poso. to si myslím, že tak není. Nicméně eh, ženy jsou tedy donuceny k tomu, aby šlo, šly touto cestou diskriminace a to je fenomen, který stoprocentně diskriminuje evropskou populaci, muže i ženy. A já si myslím, že je důležité, abychom se do této věci pustili, aby to tak už dál nebylo. A to proč? Protože ze sociálního a ekonomického hlediska tato diskriminace nás stojí peníze. E, protože když člověk není spokojen se svým životem, má to dopad na vaše zdraví. E, ne nadarmo tu jsou dnes statistiky o depresích, to není jen tak. Eh, jedná se o eh, duševní zdraví, které je závažně narušeno dnes v Evropě a také to jsou sociální efekty, ekonomické efekty. Kdyby bylo více žen v práci, které by byly méně diskriminovány, získali bychom eh, na HDP. Já teď nechci hovořit o boji proti diskriminaci v souvislosti s HDP, ale někdy to je jediný argument, který na někoho platí. Takže my dnes eh, hovoříme o mezinárodních eh, obchodních dohodách, eh, například TTIP, což je dohoda se Spojenými státy, který tato dohoda má přinést 0,5 HDP Evropské unie. Kdybychom měli víc žen v práci, tak by nám to umožnilo navýšit HDP o 3 v celé EU podle vědeckých eh, analýz. Samozřejmě, že můžete vytvořit nějakou protianalýzu. Ale když usilujeme o to, aby zde, bylo, aby zde byl TTIP, tato dohoda, eh, když vidíme tolik energie zaměřené na to, aby zde byl TTIP, ale když se podíváme na druhé straně, kolik eh, energie se věnuje tomu, aby více žen pracovalo, dnes hovořila například zástupně Business Europe, Eh, eh, ty se řídí eh, tím, co už bylo hm, zde po nějakou dobu, protože oni říkají, ne, zapotřebují především mít legislativu. Ale je zapotřebí, aby podnikatele si jasně řekli, zda si přejí mít o 3% hm, navýšené HDP celé EU. O to musí uvažovat. A proto my všechny tyto údaje musíme jasně zvážit a potom konzistentně využívat jednotlivé nástroje, které máme, ať už to je rodičovská, eh, otcovská nebo mateřská dovolena. A následně také potřebujeme aktivovat eh, tu klauzuli o přeskumu o rodičovské dovolené. A také se musíme zabývat otázkou finančního odměňování, protože je patrné, že to působí potíže za prvé v absorpci, za druhé i u mladých. Eh, je to tedy nyní více žen, které to přijímají. Eh, stojí tedy nás ženy méně než muži. A Stačí čtyři měsíce, stačí ta délka, neměli bychom lépe rozdělit eh, eh, toto lépe, protože dětství netrvá 8 let a mohlo by to například trvat eh, déle to období, po které lze využívat rodičovskou dovolenou. Musíme se zabývat také otázkou otcovské dovolené, abychom měli eh, evropskou legislativu, protože ten návrh už existoval v některých členských státech a eh, protože už byl využíván, tak nyní napomáhá využívání rodičovské dovolené ze strany otců. A také se musíme zabývat službami zaměřenými na, služ, na mm, péči o děti, protože i tam je situace složitá. Jedná se tady o předškolní péči, ale také e, o péči o nemocné děti, které například už chodí do školy a proto bychom tyto indikátory rovnosti eh, na pracovišti měli začlenit také do evropského semestru. A to proto, abychom mohli doprovázet tento vývoj v Evropské unii. Takže já navrhuji, aby toto všechno bylo eh, ve zprávě, kterou sepisuji ve prospěch eh, mužů i žen, ale především ve prospěch evropských podniků. Děkuji, Maria Arena. A teď přijdou na řadu stínoví zpravodajové, vždy na jednu minutu. Kristof Hetman je první. Děkuji, pane předsedo. Vážení zhromáždění, v úvodu bych rád zdůraznil, že považuji skutečnost, eh, že eh, Směrnice 2010 lomeno 18 je opravdu prováděna za velice cené přispění e, propojování rodinného a, a pracovního života a rozšiřování možnosti flexibilní pracovní doby. E, to čekají nikoli pouze Evropané, ale ladí to i obecně s prioritami, které chce Evropská unie šířit. Já jsem přesvědčen, že ta změna, na které opravdu záleží, je prodloužení eh, rodičovské dovolené z tří na čtyři měsíce a jeden měsíc není transferabilní, není přenosný. To mělo skutečně vybízet otce, aby využili tuto možnost a aby se otec lépe dokázal účastnit rodinného života. A nyní jsme si z úst odborníků vyslechli, že bohužel ono se tak nestalo, takže nyní máme prostor zamyslet se, jaká efektivní um, další, jaké pobídky by mohly situaci změnit. Další, eh, co je pozitivní na té směrnice, je, že se týká nikoli pouze um, pracujících na plný úvazek, ale i agenturních pracovníků, um, zaměstnanců na um, dočas, v dočasném zaměstnání, zaměstnání na dobu určitou, to je obrovský pokrok ve srovnání s tou první směrnici z roku 96. Je tam ale určitě ještě pár záležitostí, jimiž se musíme zabývat, když musíme propracovat totiž výklad, co si představujeme pod pojmem rodičovská dovolená ve srovnání s jinými evropskými zeměmi tedy například eh, Polsko a jiné země. Já mám velikou radost, že se budeme moci touto zprávou zabývat a už se těším na další spolupráci eh, s paní Arena. Eh, Ane Gerike rovněž na minutu jako další. Ja, was wir jetzt alles gehört haben zu einem ano, to, co jsme všechno slyšeli, k, k mateřské dovolené, rodičovské dovolené, otcovské dovolené, to je skvělý vývoj, ke kterému zde dochází a já si myslím, že jeden pojem vlastně vždycky platí a to je vlastně ale eh, ten pojem dovolená. To ale není vůbec žádná dovolená, to je tvrdá práce. Když v zemích Evropského společenství, kdy bylo dost jeslí, Eh, školek a dalších zařízení eh, předškolní péče placené, tak vlastně, a tam se pracuje, tak také musíme pracovat o, eh, hovořit o práci rodičů, ne o dovolené. Takže to vlastně vidíme pod špatným úhlem. A potom se tady hovoří o vlastně platů, který by bylo potřeba těm lidem vyplácet a, při, a e, o nerovnosti. Proto pléduji za zásadní změnu ve všech zprávách, e, které jsme zde vyslechli. Neměli bychom hovořit o rodičovské nebo mateřské dovolené, ale práci. Děkuji. Děkuji. Marian Harkin zde nevidím a teď je tedy na řadě Ineš Cuba. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat eh, odborníkům za, eh, za prezentace, které nám přednesly. Někdy musím říct, že v tom je trochu zmatek, protože je tu rodičovská dovolená, mateřská dovolená, eh, otcovská dovolená. Jak to spolu souvisí? Chtěla bych poznamenat, že nehledě na to, jak dopadne směrnice o rodičovské dovolené, eh, když se hovoří o flexibilitě pracovního světa a zejména účasti eh, v tomto pracovním světě, musíme jednat velice obezřetně, protože ten Návrh eh, směrnice o rodičovské dovolené hovoří o flexibilitě tak, aby byla zachována a podpořena efektivní práva jak otce, tak eh, matky. Flexibilita podle mne musí být chápána tak, že je to právo rodičů. Aniž by eh, přišli o právo pracovat a být eh, odměňováni za práci. Eh, takže flexibilita nemá být způsobem, jak někomu uložit krátkodobou nejistou pracovní smlouvu. A je zapotřebí se zaměřit právě na odměňování, protože to je možná nejslabší prvek celé směrnice. Je to určitá společenská zodpovědnost když se někdo stane eh, rodičem, tak toto rodičovství musí být chráněno. A oba dva rodiče musí být odměňováni stejně, protože jinak nemůžeme hovořit o rodičovské dovolené. Monika Vana? Monika Vana? Sehe ich nicht, dann ist Laura tu nevidíme, nevidím, takže Laura Adžia. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také expertům za jejich feedback z jejich pole působností a z jejich institucí. Děkuji také za těše z bodů kolegyně Maria Renek se kterou dobře spolupracujeme a očekáváme další tedy otevřenost a spolupráci na tomto tématu. Já mám několik bodů, eh, které považuji za důležité a ráda bych je začlenila do tohoto dokumentu. Eh, především se jedná o uznání stejných práv všem rodinám, které mají děti. A to si myslím, že je nesmírně důležité. To je zapotřebí velice jasně potvrdit čímž eh, umožníme podpoření porodnosti. A tím možná budeme podporovat jak tedy mateřství, tak otcovství. A je zapotřebí eh, usnadnit návrat eh, mateky otců na pracoviště po ukončení rodičovské dovolené. To také není samozřejmost. A nyní ještě jednu věc, která podle mě je důležitá prodloužení rodičovské dovolené na období, které by bylo hodně široké, protože v některých zemích to lze například 12 let. Na jedné straně to vypadá důležité a pozitivní pro mm, výchovu dětí, eh, pro péči o děti, ale mám také za to, že to může být dvousečná zbraň, protože pokud to nebude souviset s nějakou ekonomickou incentivací, tak to může být nebezpečné. Je zapotřebí, abychom měli jasně stanoveno, jak, jaká e, zde bude finanční e, odměna nebo finančné, finanční přispění, abychom tuto věc mohli podpořit. A co se týče e, rovného e, rozdělení péče o děti, ze strany otce i matky. Já to mm, nechápu jako práci, to když je člověk eh, rodičem. Já si myslím, že to je drahocený dar. Ale mám současně i za to, že je nezbytné podpořit eh, toto rozhodnutí, tuto volbu stát se rodičem a umožnit to. Nezapomínejme, že v Evropě je celá, která se vzdává možnosti stát se rodiči, protože nemají ekonomické nebo pracovní podmínky nebo peněžní podmínky k tomu, aby se rodiči stali. Proč tedy bychom neměli zajistit například po první léta eh, života určitou, eh, určitý minimální příjem rodiny, prostřednictvím určitého příjmu rodině tedy, a to můžeme potom nazvat, jak už chceme upravit to, jak to budeme potřebovat. Ale pokud uznáváme rodičovskou úlohu, musíme také vytvořit přepoklady, aby to bylo možné realizovat. Takže se těším na spolupráci a děkujeme kolegyni eh, za ta první východiska, která nám poskytla. So, let's. letzter. Uh, Dobrá. A jako poslední Dominik Mátel. Oui, merci, président. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, my bychom mohli jít ještě mnohem dál, než eh, jako tam hovořila Maria Arena a další. Eh, mateřská dovolená pro matku, to je jasné je to několik týdnů předem a osm týdnů potom. A pak je tu rodičovská dovolená pro matku či otce podle mého, může jít až do dvou či tří let eh, do té doby, než dítě vstoupí do předškolního zařízení. A eh, potom ohledně eh, žen a já musím tady opakovat to, co řekl kolegyně EFDD, že zapotřebí mít určitý rodičovský plat, rodičovskou mzdu, ať už se jedná o otce či matku, do té doby, než dospěje eh, do dospělosti to nejmladší dítě. A já jsem přesvědčen, že jsou otcové či matky, které by se raději a kteří by se raději eh, věnovali svým dětem až do dospělosti, než aby eh, pracovali za mizerný plat. Danuta Jazovlecka. Danuta Jazlověcka. Dobrá, tak ještě dva tazatele, dva řečníci a potom už to nedoženeme. Takže prosím ještě Danuta. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou otázku. Mnohokrát se zde poukazovalo na to, že takovou opravdovou skutečnou překážkou pro prosazování této směrnice z roku 2010 je eh, nedostatek rozpočtu odměňování, případně placení náhrad těm ženám, které si berou mateřskou dovolenou. Mohli byste nám dát příklady těch států, kde to řešení je nejlepší z možných? Ono je to určitě ta, eh, taková finanční montáž, čili eh, například stát pomáhá, podnik pomáhá, místní samozpráva pomáhá. Máte kladné příklady těchto řešení? Prosím, už poslední řečník. Místo předsedo, já budu velmi stručná. Eh, já bych chtěla zdůraznit to, že právě to období na rodičovské dovolené já nechápu jako neplacenou práci ale musí být spojeno s určitým finančním zajištěním rodičů ať už matky nebo otce a je pouze na tom členském státu jakou výši té odměny si stanoví. souhlasím s tím že bychom měli usilovat o to aby to finanční zabezpečení po dobu rodičovské dovolené eh, bylo motivující pro to aby rodiče měli děti aby se o své děti starali ale chtěla bych tady zdůraznit že pokud se srovnávají jednotlivé podmínky v jednotlivých zemích tak musíte započítat kvalitu a dostupnost dalších nezbytných služeb které ti rodiče i dítě potřebují a to jsou dostupnost a kvalita zdravotních služeb a vzdělávacích služeb zda jsou zdarma zda jsou placené v jaké kvalitě jsou neplacené a zdarma poskytované čili já vítám eh, tu možnost srovnávat podmínky protože myslím myslím si že na úrovni eh, evropské unie je potřeba spíše koordinovat tuto situaci a nastavit určitý minimální standard než si dělat iluze že se nám podaří docílit úplně společného jednotného rámce. děkuji.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 Und am 16. März nehmen wir das dann. A Jinak tedy děkuji eh, odborníkům a zástupcům ETUC eh, e a dalším a další bod, bod 6 musíme zvládnout za 27 minut a to je dosažení cílu boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácnosti zpravodaj Tamáš Mezerič, který hned dostane slovo a doufám, že to zvládne rychle a stínoví zpravodajové také. Tamáši, máte slovo. Děkuji. Já se pokusím eh, splnit vaše očekávání a budu co nejstručnější, ale přesto se musím eh, pokusit vysvětlit, proč je ta zpráva důležitá. My jsme vyšli ze zjištění, které, myslím, eh, sdílejí mnozí v, této, eh, v tomto výboru, že eh, Evropa zřejmě nezvládne splnit cíl boje proti chudobě pro rok 2020. Máme málo sociálních politik, které by byly prospěšné pro všechny občany Evropy. Jedním z klíčových prvků, i když ne tím, který by nás napadl nejsamozřejměji, jsou náklady do domácností. A jak víme, největší podíl, největší fixní náklady domácností v celé Evropě pro průměrnou domácnost e, jsou energie nebo palivo. V tomto návrhu zprávy tedy hovoříme o tom, jak vytvořit propojení mezi soci- sociálním, eh, sociálním začlenováním, bojem proti chudobě a zároveň energetické účinnosti a obnovitelných eh, energiích a cílech. Domníváme se, že existuje splnitelný způsob, jak mobilizovat stávající zdroje k tomu, které by eh, tak, aby bylo možné se zaměřit v podpoře na domácnosti, které stojí na Prahu chudoby anebo jsou zasaženy chudobou. Proč se tím zabýváme? Eh, chudoba má zvláštní účinek. Proč mnoho eh, chudých domácností většinu svého příjmu jsou nuceny vynakládat na energetiku nebo na energii? Je to proto, že eh, jejich kotle eh, nebo jiné zařízení eh, jsou velice zastaralé eh, k obnově za modernější, úspornější, účinnější nemají peníze. Proto, když by se zvýšil příjem těchto domácností, není pravděpodobné, že by se tak podařilo, aby z této situace vybředli. Domníváme se, že je tady zapotřebí integrovaný přístup mezi cílem energetické účinnosti a začlenováním a bojem proti chudobě, že by toto mohl eh, usnadnit. Uvedu klíčová doporučení a potom několik bodů, argumentů. Ke klíčovým doporučením vyzýváme komisi i členské státy, aby schválili eh, jednotný, jednotný rámec eh, k boji proti chudobě, protože to vyžaduje Eh, různé institucionální zacílení a různé organizace také na straně členských států. I pro komisi samotnou je eh, složité eh, přivést soulad mezi politikou sociálního začlenování a energetické účinnosti. Vyzýváme členské státy, aby se přihlásili k celoevropskému moratoriu za moratoriu proti odpojování chudých domácností od zásobování eh, energiemi. Myslím, že ve Spojených státech, kde toto eh, ochranné opatření existuje. Eh, to znamená, že my bychom v Evropě to měli mít také. Vyzývám komisi, aby v kontextu sociálního plíře a rámcové směrnice o minimálním Eh, příjmu v roce 2016 se k tomuto přihlásila a zajistila efektivnější a zacílenější využívání strukturálního investičních fondů a regionální a místní orgány by se měly více zabývat bojem proti chudobě. Asi jste si povšimli, že nástroje anebo podrobné vysvětlení, jak využívat tyto nástroje, chybí v tom návrhu zprávy. A to ne kvůli tomu, že by nás nenapadlo, jak mobilizovat tyto stroje, ale protože existují pravidla pro délku návrhu zprávy. Proto do na <clears throat> pozměňovacích návrhů chceme dát tato konkrétní opatření, ale těším se i na další dobré nápady od stínových zpravodajů nebo dalších poslanců našeho výboru v tomto směru, které potom ochotně eh, zapracuji do finálního návrhu zprávy. Jsem naprosto otevřený veškerému vyjednávání nad jakoukoliv částí textu, těším se na plodnou diskusi a konečně chci říci, že ten text, že za ten text eh, dlužím eh, mnoho svým kolegům, kteří se mnou pracovali a jestli zbývají nějaké nejasné části nebo nesoulady, tak to jde všechno na mou hlavu. Oni se maximálně snažili veškeré drobné nedostatky eliminovat. Děkuji se tady na svou práci s tínovými zpravodaji. Děkuji. Claude Roland. Děkuji. Přeším si poděkovat za odvedenou práci na této zprávě. Myslím, že to je dobrý základ, na které můžeme tam dále pracovat. Omezím se na pár, tedy tři otázky konkrétně, ty jsou obecnější. Zejména se jedná o význam nebo důraz na energetickou problematiku. To je velice správné. A když se podíváme na ten omezený prostor pro text, myslím, že bohužel pak se zatím skryjí jiné prvky, které bychom měli zohlednit jako jsou například možnost ubytování, sociální bydlení, přístup eh, k tomuto bydlení nebo eh, k eh, zdravotním záležitostem. Pak je to otázka vody. To také v mnoha zemích zůstává problematickou otázkou a také přístup k celé řadě služeb, například v mobilitě, například přístup k řidičskému průkazu Eh, při hledání eh, pracovního místa eh, se tomu musíme věnovat, protože existence či neexistence řidičského, řidičského průkazu ovlivňuje hodně možnost zaměstnání. A musíme se tedy zabývat dalšími prvky, které jsou důležité pro rodiny žijící v chudobě. Potom se jedná, to je tedy druhý prvek, celé řady hm, pojmů, zejména ohledně minimální mzdy, nebo rovném, nebo spravedlivé mzdy a tak dále. To si myslím, že jsou eh, témata, kde se musíme shodnout, co tím eh, myslíme, abychom každý nemluvili o něčem jiném. A třetí, a to poslední prvek, je strategičtějšího, globálnějšího rozměru. Jedná se o to, aby som, abychom dosáhli co nejkonsensuálnějšího eh, textu, protože na, něm, na tom to bude záviset jeho síla. Aby to byl text, který nám umožní, abychom co možná nejdříve dosáhli k realizaci rozhodnutí a jejich uvádění do praxe. To je totiž často ten zásadní problém v Evropské unii toto uvedení do praxe. Každopádně tedy s potěšením budu s vámi spolupracovat a děkuji za váš konstruktivní přístup. Danke als nächstes. Děkuji jako další. Mia Petra Kumbula natri. Eh, Děkuji. Já jsem zde čerstvě z hlasování v ITRE. Téměř dvě hodiny jsem tam strávila. A eh, bohužel eh, chybí finská kabina. Bylo by velice dobré, kdybych ji měla, takže tady to jsou slova adresovaná sekretariátu, milý sekretariáta. já když jsem stínová zpravodajka, tak opravdu čekám, že budu mít tlumočení z adofinštiny, protože pak se mohu volně vyjádřit a opravdu vše vyjádřit do podrobností, zejména jako stínová zpravodajka. Ale snažím se ze všech sil a vyjádřím se anglicky. Tedy srdečně díky za návrh dokumentu. E, ta kostra je tam správně rozmístěna. Opravdu je důležité mít e, každého e, v naší společnosti, který může přežít, žít důstojným způsobem a rovněž i být důstojně ubytován. Další věc. Jsem trochu překvapena, že se to věnuje pouze um, energetice či um, energii, výdaje na energii. Ono i ve Finsku, ano, je to důležitá věc, ale jde o to, zda bychom se neměli zamyslet například, zda se počítá s dostatečným přísunem obecních bytů. Pokud ne, nebo bytů za ceny, které si může určitá vrstva dovolit, tak pokud k tomu nedojde, tak ceny stoupají, lidé si už nemohou dovolit si pronajmout přiměřený byt a tak dále. Takže tam je důležité, aby i měst plánování s tím počítalo. Pak eh, situace se liší v různých zemích, ale přesto z různých zemí k nám proudí velice smutné příběhy. Za posledních deset let se objevovaly ty bubliny cen nemovitostí. Mnozí lidé doslova přišli o mm, svůj dům z pohledu finančního a pak eh, musí eh, splácet dluhy na úkor svých eh, každoměsíčních příjmů a přestože už byli vyvlastněni, že už museli nemovitost vrátit, stále ještě splácejí ten dluh. Takže tady je balón v rukou bank a členských států, aby například určili, jak je možné mít přístup k hypotéce, jak je možné postupovat, když si člověk kupuje vlastní dům a jak v havarijní situaci postupovat. Zejména nyní zase eh, je hypotéka levná, takže je jednoduché se zadlužit, ale pak, když ta bublina praskne, tak eh, se hodnota našeho domu snižuje a to je rovněž něco, čím bychom se měli zabývat. Jinak obecné rodině nemohu zapomenout na zdůraznění významu sociální dimenze, rovněž i z pohledu tvorby hospodářských politik, doporučení členským státům. Tam se nesmí zapomenout na sociální dimenzi. Pak hospodářské finanční plánování může mít dopad na eh, chudobu, na růst chudoby v některých zemích, takže i to tam musíme zdůraznit, přestože chceme zaostřit na záležitost eh, zejména tu, která je v názvu kvalita života, to je otázka spojená nikoli pouze s příjmy, ale rovněž i s tím, jak kvalitně jsme schopni být ubytováni, doprava, zda si ji můžeme dovolit, anebo zda máme přístup k vodě a k vytápění právě v zimě. Pak rizikové skupiny. Ženy, zejména samoživitelky, případně důchodkyně, vdovy. Studenti eh, často právě nemáme kvalitní koleje například a pak máme mnohodětné rodiny, eh, rodiny s jedním rodičem, při nejmenším ve Finsku, to je země, kterou znám nejlépe, jsou ohrožené. A nevím, zda chcete zmínit i právě otázku uprchlíků, migrace a rovněž nutnost tvorby řešení pro uprchlíky, ať už přišli na krátkou, případně na delší dobu, ale v Evropě se nacházejí. Tedy například chudoba v oblasti plateb na vytápění, na energii elektrickou, to je konkrétní věc a já právě tuto záležitost analyzují a studují situaci v různých zemích. V některých zemích to není tak urgentní problematika, v jiných naopak, rovněž jak utváříme sociální dávky. Já pouze jedinou záležitost chci zdůraznit, že eh, tlumočníci bohužel ti jsou daní parlamentem, finština tady k tomu nepatří, takže myslím, že by si měla politická skupina zvážit, zda se obrátí na předsednictvo a aby se to změnilo. A nyní Anne Gerike tedy to bylo k jazykovému režimu a Negerke na dvě minuty. E, děkuji, pane předsedo. Já jsem Sínový zpravodaj za frakci EKR a některé energetické a politické cíle mi připadají zajímavé, ale jedna věc není jasná. Proč, když hovoříme o zelené energii, e, tak to e, jako těžiště zprávy pro výboru pro zaměstnanost a přitom ani jednou se neobjevuje slovo rodina a přitom rodina je na prvním místě. Právě rodina schudne nejdříve, když například dostane výpověď, mm, ztratí třechu nad hlavou, případně e, je to velká rodina a zima je e, tuhá. Právě chudoba rodičů a chudoba dětí jsou často vzájemně propojeny a e, zmiňuje se to pouze v souvislosti s minimálním platem, ale musí nám být všem jasné, že rodina s dětmi to je v podstatě riziková situace. Rodiče nedostávají pouze minimální plat, ale e, rodiče, kteří se starají o děti, tak nemají žádný plat a náklady stoupají. 180 e, tisíc eur stojí každého německého rodiče dítě až do maturity a to se vůbec v těch studiích neobjevuje, což pro mě znamená, že pokud hovoříme o chudobě, rostoucích nákladech na rodinu, tak musíme to vše usoustažnit například mm, eh, penze eh, ze sociálnění určitých záležitostí. Tady musíme mít solidární záležitost a společnost a stát musí převzít odpovědnost za dítě společně sice samozřejmě rodič dítě miluje, cítí se za ně odpovědný, ale pokud mu nepomůžeme, tak v opačném případě jsme demograficky insolventní. Zde musíme hovořit o inovativní spravedlnosti a zabývat se jí. Za druhé, eurobyrokratizace. I obyčejní občané v Evropě trpí eh, nepřiměřenou byrokratickou zátěží z Bruselu. Právě chudí rodiče jsou chudí na úkor naší legislativy, protože eh, ta eh, Edmund Stoiber hovoří o odbyrokratičnění a já rovněž žádám o 25% méně byrokracie, čímž se zlevní rodinný život všude. Eh, pan předseda, já chci pouze v mezidobí zdůraznit, že jediný, kdo překročil řečnickou dobu, je David Kaza a to mě plní zoufalstvím. A nyní Enrika ve Chambon na dvě minuty. Gracias, señor presidente. En... Děkuji vám, pane předsedo. Za dvě minuty toho moc nestihnu. Souhlasím se soudruhem Rolánem eh, ohledně toho, co řekl. A je to skutečně eh, záležitost týkající se rodin a výdajů eh, rodiny. Eh, nejedná se jen o energetickou účinnost. Když hovoříme o chudých, a právě to bych rád udělal já a myslím, že vy také. Takže když hovoříme o chudých, často banalizujeme. Teď se jedná o chudé, kteří nemají eh, elektřinu a nelegálně se připojují na síť, nemají eh, domov a eh, prosím pěkně, snažme se seriózně hovořit o tomto tématu. Na jedné straně tu jsou krátkodobé situace, na druhé dlouhodobé sociální e, politiky, pak ekonomické politiky a energetické politiky a závislost energetická a další. Já ale bych chtěl hovořit velice konkrétně. A myslím, že to bychom právě měli dělat. Myslím, že kolega odvedl vynikající práci, která nám umožňuje velice dobré východisko. Já eh, pracuji v skupině pro chudobu. Eh, chudoba nemůže být dělena do chudoby energetické, chudoby dětské a tak dále. Chudoba je prostě chudoba a je třeba proti ní bojovat mzdovými politikami samozřejmě, že můžeme zlepšovat energetické aspekty a tak dále. Ale eh, potřebujeme praktická řešení, například minimální mzdu. A v tomto smyslu zde máme důkazy toho, jak eh, toho dosáhnout. A abychom mohli bojovat proti chudobě, a tím opravdu skončím, protože předložím pozměňovací návrhy, chci navrhnout panu zpravodaji, aby se snažil dosáhnout vytvoření Evropského fondu pro boj proti chudobě, abychom tedy měli finanční prostředky, které by pomohly tomu, kdo by takto získal svůj domov. Aby měl bydlení, protože ne každý své bydlení má. A ti, kdo je mají, třeba neužívají eh, účinným způsobem. Ale k tomu potřebují minimální mzdu. Lin Boylan. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím dodržet dvě minuty. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za práci na této zásadní otázce. Zcela na rovinu eh, vysvětluje, že jdeme zpět, co se týče chudoby a nesplníme cíl Evropy 2020. U nás v Irsku politika škrtů zdvojnásobila od roku 2008. Co se týče zprávy, vítám mnoho toho, co zde bylo řečeno, náklady na energie nemo, eh, domácností, ale podobně jako další stínový zpravodajové si myslím, že by bylo dobře se zaměřit i na náklady na vodu. Eh, ta, ty představují rostoucí problém v celé Evropské eh, unii až 6 Eh, vydávají evropské domácnosti a další lidé, tisíce lidí eh, jsou nuceni být bez vody, protože jim je odpojena a eh, kvalita poskytování sociálního bydlení. V Irsku zase máme 1500 dětí, které žijí tedy v náhradních, v náhradních podmínkách. Vzvyšující se životní náklady vedou k další chudobě a i politika škrtů, která se pro, propaguje eh, zvláště v některých zemích, jako je Irsko. Takže děkuji eh, zpravodaji za skvělý základní dokument, ale přijdeme s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Laura Agea. Grazie, Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat také zpravodaji k tomu, jakým způsobem přistupuje k této práci. Eh, o tématu, které považuji za významné já, ale teď potřebuji eh, hovořit o objektivních eh, pochybnostech já tu nevidím argumenty, které by se týkaly mm, práce anebo sociálních aspektů, protože z toho hovoří o nějaké minimální mzde, ale pak se to koncentruje na energii. Kdo nemá tedy bydlení, protože většina eh, chudých lidí, kteří žijí v rodinách, buď eh, dům ještě nemá, nebo už nemá. A eh, Energetické problémy jsou tedy jakousi nadstavbou oproti těm problémům, které bychom měli čelit v první řadě. A já chci spolupracovat na vypracování této zprávy. Pokusme eh, tedy se hovořit o tom, že by neměla být vyvlastněna, vyvlastnitel, eh, vyvlastnitelné to první obydlí. Eh, hovořme o sociálním bydlení, jak poskytnout sociální bydlení tomu, kdo jej nemají, jak eh, eh, snížit nebo vyloučit placení nájmu tomu, kdo peníze na placení nájmu nemá. Je zapotřebí, abychom jednali v nouzových situacích a musíme rozlišovat mezi krátkodobými projekty a tím, co je zapotřebí udělat eh, hned, eh, bezodkladně. Eh, také chci v pozměňovacích návrzích navrhnout a doufám, že se setkám s otevřeností ze strany zpravodaje. To je věc školy, školky, aby rodiny, které na to nemají, neplatili za veřejná předškolní zařízení, protože to pro ně není udržitelné. Vytvořme síť mezi sociálními službami, vzdělávací sférou a rodinami, protože děti opouštějí předčasně školu v chudých eh, rodinách a to jsou skutečně znepokojivé údaje. A víme, že v zemích, eh, kde je mm, silný problém s krizí, tak první náklady, které se odbourávají, jsou v rodinách náklady na eh, sanitární věci Většina rodin už eh, nepečuje o děti. Jeden příklad uvedu například eh, zubařská péče to je jedna z prvních péčí, která bývá přerušena. A my nemůžeme odnímat těmto rodinám eh, takto základní služby, pokud se bojovat proti chudobě. Eh, ano, já mám velice dobrou vůli spolupracovat, prosím, snažíme se zabývat dalšími věcmi, eh, nejen tedy fakturami a energií, ale také sociální ochranou a sociální aspekty vůbec. Takže teď má slovo Mara Bicoto. Není tady. Dobře, takže teď tady uzavírám tento bod a ještě oznámím časový plán 17. listopadu 2015, to je lhůta pro pozměňovací návrhy a 17. února budeme ve výboru hlasovat. A teď máme zcela praktický a náročný problém. Máme bod pořadu jednání 7. Eh, zpravodaj tady je. Čas nám ovšem nestačí ani na přednesení zprávy, ani na debatu. Buď to celé eh, tedy odložíme eh, na odpoledne po hlasování, ale tady bude mít zpravodaj problém. Tři zpravodajové, tři stínoví zpravodajové zde také nebudou, tři budeme mít, ale tři ne. To znamená, že tedy se musím dohodnout se spravodajem panem Šamponem, že tedy tu debatu povedeme se stínovými zpravodaji eh, odpoledne, protože se budeme moci potom detailně, eh, detailně tedy věnovat podrobnosti této zprávy, abychom se dostali z této šlamastiky. Jestli bychom Máme tady, máme tady tři, tři zpravodaje, jednu minutu zpravodaji, eh, jak si tři, eh, tobě bych to věřil, kolego, že, že, že to dodržíš. No tak, no tak jim vezmeš slovo. Enrique, eh, máš teda jednu minutu. Ne, za minutu to vážně nejde. To by nebylo seriózní, ale já s tím nemám žádný problém. Můžeme hovořit se stínovými zpravodaji a e, opravdu nebylo intelektuálně poctivě se tím zabývat v pětiminutovce. Das hab ich vermutet, so wie ich. Ano, to jsem si také myslel, e, tak jak znám Enrikeho, že toto bude jeho názor. Takže prosím, abychom postupovali tak, že tedy debatu povedou tři stínoví zpravodajové. Enrique také bude k dispozici bude moci přednést tedy v plné době eh, svou zprávu. Souhlasíte? Dobře. A teď tedy přerušuji naši schůzi do 15 hodin a ještě časový plán pro zprávu pana Šampona 17. listopadu 12 hodin lhůta pro pozměňovací návrhy a 11. ledna budeme hlasovat ve výboru, takže zase zde bude práce přes Vánoce. Takže vám přeji dobrou chuť do 15 hodin.